Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Vážení kolegové, dámy a pánové, vzhledem tomu, že už eh, postoupil čas a nemáme ho tolik eh, dnes a zítra ráno, tak bych byl rád, eh, abychom začali, přestože nás tady tolik ještě není. Tam se jestli můžete přijmout eh, navržený pořad jednání. Pokud nikdo nemá žádné námitky, nikdo nemá, tak je to schváleno. Jde také o schválení zápisu z minulého zasedání, pokud nikdo nemá žádné námitky, takže schválení zápisu z 26. března proběhlo. A teď se dostáváme k bodu číslo 3 o integrovaném přístupu ke kulturním cílům dědictví pro Evropu. A k tomu bych chtěl udělit slovo našemu koordinátoru, pardon, no, našemu zpravodaji panu Kirkosovi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl především v první řadě poděkovat sekretariátu našeho výboru a šetřeným zpravodajům za výbornou spolupráci. Dostali jsme 139 pozměňovacích návrhů, které jsme potom zredukovali na 8 kompromisů. A tyto pozměňovací návrhy si myslím, že obohatili ten původně navržený text a přispěli k jeho jasnému zaměření na kulturní dědictví a na tu dimenzi dopravy a cestovního ruchu. Měli jsme několik schůzek se stínovými zpravodaji. A chci vám říci, že pokud se mi nepodařilo zapracovat vaše návrhy, tak to bylo protože už eh, byly obsaženy v té zprávě nebo v mých eh, kompromisních návrzích, anebo nebyly až tak relevantní. Snažil jsem se o to, abychom se zaměřili na témata, která jsou přímo důležitá, relevantní pro náš výbor. Což je důležité, vzhledem k tomu, že se chceme více zaměřovat na kulturní cestovní ruch. A já bych teď chtěl projít ty pozměňovací návrhy s tímto zaměřením. Jde o také venkovské a e, horské oblasti. Jde o zúročení jejich potenciálu pro gastronomii, to by mohl být velmi významný faktor pro rozvoj těchto oblastí. A dále jde o to, abychom měli správný regulační rámec, který nebude příliš velkým břemenem pro malé střední velké podniky. A za třetí chtěl říci, že bychom měli sloučit všechny zdroje financování pro kulturní cestovní ruch a více využívat operační programy. Za čtvrté jde o udržitelný cestovní ruch, abychom zabránili negativním jevům, které může způsobit masivní cestovní ruch. A za páté jde o to, jak co nejvíce eh, využít moderní technologie. protože díky tomu bychom mohli eh, zlepšovat informovanost o kulturním dědictví v Evropě. Tady bych si dovolil ukázat malý příklad. V této podobě týká se to mm, Eh, stezky kolem železné opony, eh, která se táhne od Baltského moře až k, do Středomoří. Potom jde také o dálkové destinace a mobilitu osob s postižením. Jde o to, aby i kulturní cestovní ruch byl přístupný pro eh, všechny stejnou měrou. To by mělo být jednou ze silných stránek Musíme si uvědomit, že to kulturní cestovní ruch představuje až 40 celkového evropského cestovního ruchu. Víme také, že toto je sektor, který byl velmi postižen rozpočtovými škrty, dlouhodobě zanedbávaný eh, po dlouhou dobu. A závěrem bych eh, ještě chtěl říci, že Cestovní roh a kulturní dědictví by měly být vnímány současně. Je mezi nimi mnoho synergií a mnoho potenciálu, který bychom se měli snažit co nejvíce zúročit. A to všechno jsem se snažil promítnout do tohoto našeho návrhu. Děkuji. Eh, Všechny stínové zpravodaje tady ještě nemáme. Tam se, jestli ještě někdo se hlásí o slovo, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat panu zpravodajovi. Myslím, že jeho stanovisko je velmi kvalitní, je to velmi dobrá zpráva. A myslím si, že nakonec se nám určitě podaří dosáhnout koncensu. Jak bylo řečeno, bylo předloženo 139 pozdňovacích návrhů. Spravodaj spolu se stínovými spravodaji z toho <clears throat> vypracovali osm pozměňovacích eh, kompromisních návrhů a jeden ústní. Ten se týká osob s postižením a s nízkopříjmovými osobami. Já jsem eh, přijala možnost pracovat na tomto stanovisko a to eh, z toho důvodu, že mě zajímají souvislosti mezi cestovním ruchem a kulturním dědictvím. To jste zdůraznil také vy. Já pocházím z města, eh, které má velmi bohaté kulturní dědictví Dubrovníka, což je město, které bylo také do určité míry, do, do, do určité míry postiženo masivní turistikou a jde o to, jak můžeme chránit kulturní dědictví, ale současně s tím zachovat ziskovost tohoto odvětví nabízet eh, širší škálu služeb pro turisty, což určitě neplatí jenom pro Chorvatsko, ale pro Evropu jako takovou. <clears throat> Diskutovali jsme také o tom, jak z Evropy udělat eh, nejlepší eh, cestovní destinace na světě, což nebude jednoduché, protože pokud chceme přilákat turisty ze všech částí světa na co nejvíce jednotlivých eh, míst Evropské unie, tak musíme pracovat na tom, abychom udrželi naše kulturní dědictví. To není něco, co bychom dostali eh, od našich předků, ale jde také o něco, co musíme dále předat našim dětem. A vzhledem k tomu, že už mám slovo, tak bych chtěla ještě dodat jednu věc. Hodně pozměňovacích návrhů, které přišli od EPP, by měly být označeny plusem, ale vy jste teď říkal, že již byly do textu zahrnuty. Já si myslím, že to zatím eh, jde správným směrem ale měli bychom také hovořit o udržitelnosti, autenticitě a přístupnosti. To jsou podle mě nejdůležitější faktory v evropském cestovním ruchu. Jde o to, jak dosáhnout synergii mezi kulturním dědictvím a cestovním ruchem. Tím bychom mohli přispět hospodářskému růstu a růstu zaměstnanosti. Rozhodně bychom asi nechtěli, aby rozvoj cestovního ruchu ohrozil kulturní dědictví. Musíme také eh, se snažit vytvořit priority a snažit se o vznik eh, jakési značky kvality v tomto odvětví. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří se na této práci podíleli. Doufám, že zítra ten výsledek hlasování bude pozitivní. Děkuji, pane předsedo. I já bych se chtěl připojit eh, k těm tomu poděkování zpravodajovi, protože podle nás připravil velmi důkladný přehled eh, problematiky v této oblasti. Já jsem si všiml toho, že celá řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, se promítly do těch kompromisů jménem EKR. Jsem velmi rád, že se zpravodaj zaměřil zejména na ty návrhy, které zdůrazňují naše kulturní, no také církevní eh, dědictví. To jsou všechno věci, které by mohly přispět k prohlubování povědomí o hodnotách eh, u mladé generace. Jde také o kořeny eh, křesťanské Evropy, které do toho spadají. Podle mě to souvisí s našimi hodnotami. Jinak pozměňovací návrhy podle mě velmi dobře začleněny do textu. Například je tady o podporu kulturního cestovního ruchu. Také v Černé hoře. My máme některé eh, regiony v Polsku, které mají eh, značné kulturní bohatství. Ale Prakticky všechny regiony eh, mají obrovské množství kulturních památek, které by měly být co nejvíce zpřístupněny veřejnosti. Výbor pro regionální rozvoj se těmto záležitostem také věnuje. Stejně tak víme, že jsou tady programy, které podporují eh, rozvoj kulturně cestovního ruchu. A stejně tak jsou tady některé příklady udržitelného rozvoje v této oblasti. Jde o to, jak zlepšit zaměstnanost a podpořit malá středně velké podniky, které v této oblasti působí. A ještě jednou bych jménem EKR chtěl poděkovat panu zpravodajovi za vynikající text a doufám, že to hlasování bude zítra pozitivní. Děkuji. Teď Martina Dlabajová. Děkuji pane předsedo. Já bych chtěla za naši skupinu ALDE poděkovat panu zpravodajovi a stínovým zpravodajem za vynikající spolupráci. Myslím, že pan zpravodaj dobře eh, zpracoval kompromisní eh, návrhy. Naše hlavní zaměření je to, aby kulturní dědictví bylo zachováno a podporováno udržitelným způsobem v celé Evropě. Mnoho z toho již bylo řečeno eh, předchozími kolegy. Já bych těm, tomu chtěl dodat tři nové věci. Za prvé, jde o to, aby administrativní zátěž pro podniky se dále snižovala tím, že budeme přijímat nebo nepřijímat legislativu, která by nám mohla mít negativní dopad kulturním odvětví a vím, že v kompromisním návrhu 7 eh, je něco takového obsaženo. Potom jde o přímý přístup eh, k evropským prostředkům v těm podnikům, které eh, působí v této oblasti a současně by Evropská komise měla zajistit lepší transparentnost využívání prostředků EU. Jinými slovy, pokud tyto prostředky jsou k dispozici, tak by měly být snáze využitelné a přístupnější. A to by mělo být doplněno také lepší transparentností a z mého pohledu člena eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, to tady je zohledněno u kompromisu číslo 8 a potom jde o lepší propojení celé Evropy. Měli bychom eh, podporovat služby, které slouží k lepšímu cestovnímu, podlnějšímu cestování v celé Evropě, integrovaným systém plánování cest například, a to vím, že je obsaženo u kompromisu C. Mám ale jednu obavu, což je znění toho ústního pozměňovacího návrhu, který pan zpravodaj také navrhuje. Já souhlasím s tím, že jde o to, jak maximalizovat eh, přístup pro osoby s postižením a se sníženou mobilitou, ale musím říci, že pro mě to znění je trochu matoucí, když se tady srovnává situace se situací nízkopříjmových eh, skupin obyvatelstva. A proto bych se chtěl zeptat, jestli ještě pořád možnost změnit znění toho ústního poznacího návrhu, aby to bylo uh, jasnější. Ještě jednou chci poděkovat za spolupráci, děkuji za to, že jste zvážil také naše připomínky a těším se na zítřejší hlasování. Děkuji teď Karima Deli, má slovo. Děkuji, pane předsedo, jménem svého kolegy Tila Evance, který tady dnes bohužel nemůže být, Eh, bych chtěla eh, za naši skupinu zelených eh, také poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Myslím, že tady došlo k významnému pokroku prostřednictvím těch kompromisních návrhů. Myslím, že základní princip je právě zlepšení přístupu, a to vysoce kvalitního k kulturnímu dědictví. Jde o tom také jak zohlednit ty horské eh, eh, regiony nebo ostrovní regiony, ale také minoritní jazyky eh, v těchto oblastech. A také jde o tom, jak zdůraznit zaměření na nové technologie a integrovaný systém plánování cest a vydávání jízdenek to jsou všechno věci, které eh, se v tom textu nacházejí. Stejně tak zjednodušení cest eh, přes hranice a mezi regiony. Vy jste ve svém úvodu nebo ve své prezentaci také hovořil o udřitelném cestovním ruchu. A udržitelnost pro mě znamená, že to musí být eh, šetrné k planetě, ale také k budoucím generacím. A Myslím, že v tom vašem textu je jedna zmínka, která poukazuje na tyto aspekty, například rozvoj cyklistických tras. A také, aby se zlepšil eh, systém eh, těch železničních eh, tras, které některých regionech se zabíraly, tak by se mě znovu obnovovat a které je možné dále zlepšovat. A potom ještě jedna velmi důležitá věc pro nás jako poslance je větší transparentnost při čerpání evropských prostředků a jejich účelnější využívání. Jinak mohu říct za svou naši skupinu, že jsme převážně spokojení eh, s touto zprávou a myslím, že zítřejší hlasování bude pozitivní. Děkuji vám. Děkuji, nyní Isabella de Monto. Bene, grazie. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare il, il relatore per... Děkuji, také chci poděkovat zpravodaji. A to nejen za ten návrh, ale také za to, že převzal naše návrhy Chtěl bych zdůraznit několik prvků, které jsou důležité pro turistický ruch, ale nejen pro něj. Samozřejmě nemůžeme nechat stranou kulturní dědictví, protože to by negativně mm, postihlo turistický ruch, nicméně je třeba také brát v potaz přístup k těmto um, kulturním hodnotám. Také se tu zdůraznil jeden důležitý aspekt a tím je E, identita, což jsou minoritní jazyky, regionální jazyky, specifičnost e, multikulturalismu. A také e, je zde zdůrazněn aspekt to, nebo ten odkaz na ty horské oblasti. Hovoří, že se tu o o typických charakteristikách těch eh, venkovských oblastí nebo ostrovních oblastí, ale my víme, že i jiné jsou také postiženy tím podstatným exodem a turistický ruch by mohl zvrátit eh, tento trend. Také mne těší, že se tu zmiňují i praktické aspekty, například eh,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 Um, obavu, kterou mám. Naše stanovisko k tomuto výboru musíme vnímat také z perspektivy cestovního ruchu a já se domnívám, že moje kolegyně má pravdu v Mm, tom, že se týče pozměňovacího návrhu 12, jde proti tomu, co mm, jsme do, e, odsouhlasili. Masový turismus, pokud není dobře řízen, může poškodit kulturní dědictví, ale je trošičku e, Mm, příliš, když řekneme, že, že má škodlivé účinky. Nemůžeme, jsme pro turismus, musíme, nemůžeme nabízet turismus jenom pro bohaté. Eh, musíme hrát také vzdělávací roli a tak dále. Každý členský stát by to měl podpořit. Myslím, že pozměňovací návrh 12 je formulován tak, jako bychom byli úplně proti masovému turismu chceme vytvářet pracovní místa v cestovním ruchu, mnoho lidí um, tady působí a tady bychom mm, mohli najít lepší formulace. Původní formulace byla dobrá. Tam eh, se říkalo, že jsou rizika masového turismu. Ehm, ale abychom ho- hovořili o škodlivosti, to je příliš. Kirkops. to Πρόεδρε να Poděkovat kolegům za jejich příspěvky. To byla, myslím, indikace toho, že e, jsme měli velice zajímavou diskusi a um, ukazují to problémy, které se objevily, například Dubrovník. To je perla. A když se samozřejmě snažíme přilákat cestovní ruch, tak musíme také zajistit, aby to bylo kompatibilní s um, zachovávání památk, eh, s ochranou památek a podobně. Samozřejmě trend je směrem k masové turistice a cestovní ruch v těchto dnech již není elitní záležitost, je to masový fenomén a musíme najít um, způsoby, jak tomu čelit. My nechceme brzdit nárůst cestovního ruchu, chceme zajistit, aby to bylo kompatibilní s danými lokalitami, například místo jako Santorini v Řecku, které vítá celou řadu, nebo tam přijíždí celá řada výletních lodí každý den a samozřejmě cestovní agentury musí zajistit, aby to bylo organizované tak, aby si lidé mohli uh, užít svůj pobyt v dané destinaci. Je to prostě otázka toho, abychom zajistili, že počet přijíždějících turistů je organizován tak, že to bude kompatibilní s místními zdroji myslím, že přístupnost je velmi důležitá věc. Malé střední podniky, o tom hovořila paní Dlabajová, tam se, e, to, to se zmiňuje v celém dokumentu. Vidíte, že role regionálních e, orgánů je také zdůrazňována. Musí se hrát důležitou roli další věc která je od, v celé té, objevuje v celé té zprávě od začátku do konce, je, že by neměly být periferie a e, centra. Mm, e, dostupnost no, přístup musí být součástí nabídky. E, celá Evropa má co nabídnout turistům, co se týče destinací. A musíme zajistit, aby turismus nepoškozoval životní prostředí. Karmadeli jako zajímavé věci. Musíme zajistit, aby lidé měli přístup eh, k mm, se dostali do přírody v celé Evropské unii při respektování místního prostředí. Děkuji vám za vaše příspěvky, děkuji. Ještě chci říci, že hlasování bude zítra ráno. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je představení společné zprávy evropských koordinátorů. A tady chci přivítat nejprve pana Matěje Groše a Pata Kokse, kteří jsou velmi známí v Evropském parlamentu. Jak víte, rok 2014 byl začátek nových koridorů na základě Facility Connecting Europe. Ich sag noch was. Ja, Mathieu Grosch und Pat Cox werden zu... Mathieu Grosch a Pat Cox um, představovat um, zprávu všech um, ehm, koordin, 11 koordinátorů. Uh, to znamená, že oni přijdou tedy ještě k té speciální, ke své konkrétní oblasti teď, ale budou prezentovat jenom zprávu jedenácti koordinátorů společně. Um, co se na, na hlasování ehm, článku uh, směrnice budou všichni pozváni a pak se tam tedy s nimi e, oběma znovu sejdeme. Tato zpráva byla, bude prezentována formálně v červenci, proto je naše náš čas velice omezený. Musíme tedy dodržovat ty termíny. Teď ale jde o mm, představení zprávy všech 11 koordinátorů. Byla rozeslána elektronicky, je k dispozici. Teď dám tedy obou koordinátorům ehm, slovo a začíná jako první Pat Cox. Pane předsedo, vážení členové výboru, pro mě a Matěje Groše je velkou ctí, že mohou přijít mezi vás. Je to naše první příležitost jako koordinátoři, abychom hovořili v tomto formátu od evropských voleb a také první část, první příležitost se obrátit na vás, pane předsedo, jako do tohoto výboru. Chceme představovat společnou zprávu jménem všech 11 koordinátorů. Nebude se týkat eh, specifické zprávy o koridorech. K tomu se tedy dostaneme eh, v příslušnou dobu ve výboru, až to bude na pořadu. Eh, chceme vám říci, co se stalo v prvním roce v těch koridorech od té doby, co Evropský parlament v roce 2013 při, přijal příslušné nařízení a financování pomocí Connecting Europe. Cestovní mapa, kterou chci prezentovat, bude tedy e, rozdělená mezi mnou a panem Matiu Groš. Já chci hovořit o společném přístupu, ekonomických e, efektech, o TNT, samoregulaci, pracovních plánech, prvním roce TNT, diskutovat finanční aspekty a pak eh, tedy eh, se dostaneme k závěru. Doufám, že to můžeme eh, že to projdeme poměrně rychle. Co se týče dopravy a širších ekonomických dopadů, celá politika je založena na tom, že doprava může a e, velice přispívá ke schopnosti udržitelnému růstu, rozvoji vnitřního trhu, včetně vazeb na e, okolní svět. Vkrat e, kapitálové investice do dopravy mohou mm, vyvolat zaměstnanost a růst a krátkodobém hledisku a v dlouhodobém hledisku přispět významně k růstu. Výzkum zadaný Evropskou komisí eh, institutem Fraunhofer byla připravena tedy studie, co se týče růstu a zaměstnanosti. Ještě nemáme podrobnosti té studie, ale chci vám říct, jak si řádově, jakou, jak, jakou, jaký dopad by měly ty závěry, eh, ty detaily, k tomu se vrátím, až to bude řádně publikováno. Oni tedy posuzovali, eh, nebo snažili se měřit, změřit, jaké by byly náklady neevropy, kdybychom to neudělali po určitou dobu. Navrhli, že celkové investice všech koridorů klíčových sítí do roku 2030 budou 623 eh, miliard euro. Jenom malá část z toho bude z komunitárního financování, jak víme. Také říkají, že tyto výdaje by měly generovat výnosy v HDP 1, hm, to znamená 3 biliony růstu, které by generovaly tyto investice. Co se týče pracovních míst, to tedy v letech 2015 až 30, tak by to vytvořilo 10,5 až 12 milionů pracovních míst. Také zdůraznili multiplikační efekt přeshraničních projektů pro technologické inovace, pro vytváření viditelných trhů v Evropské unie, které mohou tedy řídit inovační politiku v rámci TNT. To jsou tedy, to jsou tedy řádově ty dopady, které, které jsem vám chtěl sdělit. Nyní se dostanu k TNT a Connecting Europe a k příslušným nařízením. Jak víte, Rada členské státy a parlament odsouhlasili tento nový rámec infrastrukturu do roku 2030. Základní pokyny, co bychom měli dělat s členskými státy jako koordinátory, je stanoven v nařízení. Finanční možnosti přes rozpočet EU jsou e, v rámci facility Connecting Europe. Tato kombinace nařízení a financí je ambicioznější co do dopadu, rozsahu a hlubší co do definice kvality než cokoliv jiného, co se stalo v rámci procesu TNT. Je to změna rychlosti od jaksi fragmentovaného přístupu směrem k sítím, kterou chceme vytvořit. Co se týče nařízení, my všichni jako koordinátoři máme mm, pracovat se všemi druhy dopravy. Na rozdíl od mm, členů mm, výboru, kteří tady byli už dlouho, již nejsme jednomodální, ale všechny druhy dopravy, železnice, e, silnice, vodní toky, letecká doprava, e, mořské cesty, námořní cesty, dálnice, e, systém řízení železniční dopravy, tedy IRTMS. Eh, devět koridorů. Mapa Evropy tedy má, vypadá trošku jako eh, ekvivalent eh, londýnského metra na evropském, tedy v evropském rozsahu. Těch devět koridorů doplňují takzvané horizontální koridory, které vedou všude. Jedna se týká dálnicemi, mořem a druhý systému ERTMS pro řízení železniční dopravy. Jako koordinátoři věnujeme velkou pozornost, ne tedy ne, ne jednotlivě, se, nevěnujeme se jednotlivým koridorům, ale kolektivně, konsist, aby to bylo konsistentní a koherentní ve všech uh, dimenzích. Pro všech devět koridorů a geografické uh, horizontální e, koridory byl jmenován evropský koordinátor eh, v březnu 2014 a role koordinátora je eh, jedno z základních prvků v tom nařízení. V minulém roce všichni koordinátoři pro těch devět koridorů měli mm, pomoc externích konzultantů. Oni měřili celé, všechny koridory pro každý druh dopravy podle, eh, ve srovnání s, s tím nařízením, aby zjistili, kde jsou mezery a jak to řešit. Hlavní e, problém, který jsme měli řešit, bylo e, hledat přeshraniční mezery, protože když jsme se podívali na mapy TNT, tak státy a infrastrukturní firmy investovaly v rámci hranic a méně přes hranice. Takže přeshraniční eh, evropská přidaná hodnota, intermodalita, interoperabilita. To jsou ty základní eh, hlediska, která jsme do toho vnesli. My jsme spolupracovali jako kolegium koordinátorů a k tomu se ještě vrátím, ale řekla jsem, že řekl jsem, že toto nařízení um, koridor, struktura fóra s členskými státy, pracovní program a díky tomu teď máme tady pro kvalitní, konsistentní práci, která bude zcela, na zcelové no-, nové úrovni. Součástí toho je finanční nástroj. Já tady přidám slovo Matěju Grášovi. Já jsem chtěl jako předseda ještě poděkovat Petovi Coxovi, předtím než předáme slovo Matěju Mikrošovi. Ano, já jsem to bral, takže eh, nemáme už eh, dále prodlévat, že eh, proto Přejdu hned k věci. Je to poprvé toho čtvrtého vydání transevropských sítí, kdy k tomu jsou i přislíbeny konkrétní prostředky. K tomu došlo v roce 2013 a tady to znamená, že všechny ty priority, které tady vysvětlil Petcox, musí být eh, vzány v potaz. A u těch evropských koridorů jde o to, jak přesvědčit členské státy o tom, že přibližně 80 na železnici a na vodních cestách eh, musí být propojeny s intermodálními platformami. A tam na některých místech, kde to ještě není v souladu s národními prioritami, tak tam je potřeba s tím něco udělat, protože chceme co nejvíce propojenou síť. Přišli jsme také na to, že u financování projektů priority, které jsou stanoveny v těch eh, pokynech a které zohledňují eh, tyto aspekty, tak eh, tam <clears throat> se to vyžaduje vyšší subvence. A projekty, kde to, ty dotace byly nižší, tak tam, pokud to bylo, se vyžadovalo více než 20%, tak tam teď můžeme jít z kohezních fondů až na 80%. A u těch zemí, které nejsou kohezními zeměmi, tak musíme můžeme až eh, do 40 přímo financovat. Zjišťujeme také, že u všech projektů, které byly předloženy a o kterých se teď vážně diskutuje, je potřeba financování eh, mezi 30 a 40 aby se začaly provádět. To platí pro ty velké, ale i pro ty menší projekty, například u těch železnic, kde je potřeba zaplnit určité mezery. Tak tam to je eh, velmi důležité. Kromě toho Eh, jsme teď eh, měli zkušenost s tím prvním, ehm, to první výzvou k předkládání eh, projektu, takže více informací k tomu dáme, A myslím si, že už v této fázi můžeme formulovat dva závěry. Ta výzva obsahovala 5 miliard, tedy přímého financování z Connecting Europe Facility a ty návrhy, které byly předloženy, přesahují 30 miliard. A za druhé, když se podíváme na ty vztahy mezi projekty eh, z pohledu celku, už by to znamenalo celkem 120 miliard, což potvrzuje to, co bylo řečeno před okamžikem, že pokud chceme zaplnit ty mezery, tak eh, eh, musíme získat tu, to financování ve 30, mezi 30 a 40 procenty. A kolem toho se teď bude točit eh, celá ta debata v okamžiku, kdy eh, budeme mít eh, ty větší fondy na tyto účely, protože si myslíme, že i doprava by mohla využít tyto zdroje financování, ale jaký přesně typ dopravy a v jakém místě, tak a v jakým vhodným instrumentem, o tom se ještě bude muset diskutovat. Kolega Bodevik, Sečik, předložili příslušný návrh, který se týká právě toho, jak zvolit ten vhodný finanční nástroj a e, jak se promítnou do plánu těch koridorů. Jde tedy o podíl e, dotací, e, veřejno-soukromá partnerství také nejsou vůbec vyloučena a v tomto okamžiku jde také o projektové dluhopisy, se kterými bychom Eh, měli udělat první zkušenost, které budou zpravovány eh, Evropskou investiční bankou a těch 10%, které máme v eh, Connecting Europe Facility, bychom možná mohli navýšit tento podíl až na 30%, takže vůbec není vyloučeno znásobení toho pákového efektu, ale musí to být ta správná investice. Například přístavní oblasti nebo v silniční dopravě a také u těch logistických platform, kde ten pákový efekt je možný. Tolik tedy k financím. Eh, my jsme to podložili konkrétním časovým plánem, kde jsou eh, jasná data eh, o těch fázích, které se musí vyjednat se členskými státy a výsledky tohoto pracovního plánu vyplynul z analýzy koridoru, o které se tady zmiňoval kolega Pet eh, Cox, ale týká se to také těch infrastrukturních potřeb nebo i potřeb oblasti ochrany životního prostředí, například u eh, vodní dopravy. Tam je to velmi eh, obtížné, jak správně nastavit rovnováhu mezi ekologií a ekonomií. A potom musíme propojit jednotlivé návrhy s naší analýzou a vyjednat to se členskými státy, tam to bude muset být prostřednictvím určitého procesu, který by měl skončit na konci druhého semestru roku 2015. Eh, eh, nástroje by se měly vylepšit eh, díky té analýze Fraunhoferova ústavu, která také zohledňuje tu potřebu vytvářet eh, pracovní místa, ale tato studie také eh, chce se více zaměřovat na ekologické aspekty. Pokud například chceme eh, přejít z jednoho typu dopravy na druhý, tak by se měl vždycky posoudit i dopad na životního prostředí, protože velmi často to v těch finančních analýzách se moc neprovádí, takže je potřeba zohlednit i tyto věci a to se v té studii poprvé objevuje. Ten první rok eh, jako koordinátor, tomu bych dal slovo Petovi Coxovi. Já jsem eh, se k tomu dostal teprve později v červenci roku 2014. Můj kolega Cox tady působí už déle, takže možná, že by to měl převzít a pokusit se a analýzu prvního roku v této práci. Ten první rok se, um, jsme strávili čtyři setkání se všemi členskými státy z těch geografických koridorů a v podstatě jsme se otevřeli také všem těm zúčastněným stranám. To je takový um, ještě otevřený pokrok, protože samozřejmě nic se neudělá za jeden den. Pak další věc, um, počítáme s podporou všech těch konzultací, kteří se věnovali těm nařízením a identifikovali ta eh, místa, která fungují dobře a jak můžeme identifikovat priority. Třetí věc, všichni jsme byli nuceni eh, eh, připravit pro ty geografické koridory plán do konce loňského roku, a to pro každý z těch zúčastněných členských států. A samozřejmě že většina těch eh, pracovních plánů je již schválena. Možná tam byly přepracovány některé de- detaily, nicméně byly tedy schváleny, dokončeny v době, kdy eh, jsme také připravovali i zprávu pro vás. Také jsme obdrželi rozsáhlou, velice pozitivní spolupráci od státu, regionu, eh, správců infrastruktur a ostatních. Mohu ten projekt nazvat jako takové spoluvlastnictví koridoru, alespoň podle toho způsobu, jak ta celá struktura byla vypracována. A je to rozhodně dobrý základ pro budoucnost, protože to bylo provedeno společně s ostatními, nic jsme nikomu nevnucovali. A v tomto smyslu je to rozhodně ten eh, způsob, ta dimenze ze spodu nahoru, co se týče spolupráce a sdílení. Koordinátoři také spolupracovali mezi sebou, jak jsem již předeslal, abychom zajistili konzistentnost, ale také, abychom eh, pomohli vyslat to správné sdělení koherentním způsobem. Také jsme se mohli zúčastnit neformálního um, zasedání Rady pro dopravu v Miláně za italského předsednictví. Také ta skupina koordinátorů navštívila hlavní města těch zemí, kde se střetávají různé ty koridory a také jsme navštívili ministerstva ve eh, Francii, Španělsku, Nizozemsku. Německu, abych jmenoval alespoň některé. A také jakožto skupina jsme byli v kontaktu s Evropskou investiční bankou. Jak asi víte, v podstatě v tom období, kdy provádíme tuto práci, je tu Junckerův plán a fond EFSI, který se mezi tím tedy uh, jak si zrodil a měli jsme opravdu zájem, protože do určité míry se to týká našich veřejných prostředků a pak také proto, že chceme vidět, jak je možné mobilizovat i tento plán pro to, abychom mohli splnit eh, ty záměry našich koridorů a provést tedy ten eh, druh práce, jak na to poukázal kolega Bodevik, Seky a další. Také jsme eh, začali připravovat zajímavou konferenci v Innsbrucku, kde jsme e, projednali všechny ty nejhlavnější projekty a hovořili o tom, jak se tady ponaučit ze zkušenosti. Je to velice užitečné prostě e, hledat tu přidanou hodnotu. A co se týče výhledu do budoucna, zase budeme se i nadále zaměřovat na ty nedostatky v přeshraniční uh, Eh, aspektech, na otázku interoperability, intermodality a podobně. Ale myslím si, že uznáváme všichni, že v tom prvním roce ta větší míra zaměření se soustředila na ty eh, tradiční eh, nedostatky infrastruktury a nyní tedy se musíme soustředit na to ozelenění koridoru, na inteligentní eh, správně řídící systém, udržitelnost eh, městských a meziměstských druhů dopravy a všechny ty další výzvy, které jsou eh, spojeny s touto oblastí a které jsou opravdu součástí tohoto komplexního programu. A jsme samozřejmě v kontaktu se všemi. Je to propojeno s celou řadou dalších prostředků, otázkou alternativních druhů paliv pro automobily, autobusy a podobně. A všechny tyto detailní části budou v blízké budoucnosti prohloubeny. A ještě jednu věc, eh, chci vám říci, samozřejmě vy budete v tomto dialogu zapojeni jak na té evropské úrovni, tak i prostřednictvím vašich předvolebního krsku a regionální úrovně, je to, že ty pracovní plány budou aktualizovány a revizovány v roce 2016 a prostě tak to bude každé dva roky. Prostě nechceme si tu stanovat nějaké stopky a měřit čas. Prostě chceme eh, jenom uznat, že tedy třeba něco, co začalo rychle, se zpomalilo, pak zase u něčeho, kde jsme nečekali, že to nastane tak rychle, tak se to spustilo a prostě takto dynamicky chceme nahlížet na celý ten proces a takto tedy pracovat i na těch našich plánech. Matthew, prosím. So, also zum Abschluss ganz kurz. Na závěr tedy velmi stručně. Jde o prostředky, které jsou k dispozici. Ty by se měly využívat velmi opatrně. Hovoříme o investicích v řádu 500 miliard euro. Vy znáte ty prostředky v Connecting Europe Facility. Když spočítáme ten pákový efekt, tak eh, můžeme optimisticky možná říct, eh, financovat projekty výše až 200 miliard, 210 miliard což je velmi dobrá zpráva pro tu síť, kterou bychom chtěli dobudovat eh, do roku 2020. A druhá důležitá věc je to, že my koordinátoři tak považujeme za důležitější úkol, že si myslíme, že by tato diskuse měla probíhat ne na evropské nebo národní úrovni, ale také na úrovni jednotlivých regionů a měst. Jde také o to, jak diskutovat s organizacemi například ekologů, tak aby všechny tyto diskuze proběhly ještě před plánováním projektů a ne e, posléze. A my jsme společně toho přesvědčení, že můžeme získat občany pro určité projekty pouze pokud je budeme co nejobšírněji informovat. To je podle mě jeden z nejdůležitějších úkolů pro nás v těch příštích letech. Pro dopravu a pro mobilitu máme pokyny, máme hlavní směry, máme finanční nástroje, máme pracovní plán, máme také analýzu všech finančních nástrojů, máme rovněž i analýzu dopadů na zaměstnanost, na životní prostředí, na hospodářství. A myslím, že jsme tedy velmi dobře připraveni na to, abychom společně s vámi eh, tuto práci formovali v příštích letech a jsme k tomu samozřejmě připraveni. Děkuji vám. To byl Matěj Groš a Pet Cox, eh, kteří uvedli tento bod. A teď eh, dáme slovo koordinátorům a jako první Hilde van Kamp. <clears throat> Pane předsedo, velice děkuji. Je nám opravdu velkou ctí, že můžeme mezi nás přivítat pány Coxe a Groše, takové eminence našeho parlamentu eh, z dob nedávno minulých. Myslím si, že vše, co se naučili za práci tady v parlamentu, nyní násobí ve své práci koordinátoru na téma koridoru. Myslím, že určitě tady využívají své schopnosti a chci eh, zejména zmínit ty finanční nástroje, jak o tom hovořil pan Cox a Matthew také. Ano, Evropský parlament nyní hodně pojednává o fondu EFSI a také to, eh, vzhledem k tomu, že my tady v výboru pro dopravu jsme se také museli hodně vynasnažit, protože určitá část tady toho byla tak říkajíc ob, obětována. A máme tady zprávu Kristofsen o alternativních zdrojů financování, ale to tu tak nějak proběhlo nějak téměř na okraj, i když možná může dojít k nějakému smíšenému financování, toho mechanismu na propojení Evropy a fondu EFSI, a, a nebo se soukromým kapitálem, a nebo třeba s crowdfunding. Také bych chtěl vědět, jaký, jaké propojení existuje s tou jádrovou infrastrukturou a s tou obecnou infrastrukturou Jsou tu dostatečně dobře definované priority, tady souhlasím s našimi pozvanými hosty. V podstatě se jedná o jeden z těch největších projektů, kterým se Evropa nyní věnuje, ale určitě bychom se neměli nějak unáhlit nebo řekněme ztrácet ze zřetele ty hlavní cíle, které tímto chceme splnit. Pane Koksi, vy jste řekl, že ani Řím nebyl postaven za jeden den. Uh, Nicméně pokud se zaměříme na to, jak jakou dobu trvá, než někdo obdrží nějaká povolení, tak eh, já vím, určité environmentální povolení, eh, hodnocení dopadu, podobně, tak třeba u nějakého železničního úseku, konkrétně mám na mysli jeden v Nizozemsku, tak tam všechna ta povolení, to trvá neuvěřitelně dlouho, to jsou skoro roky. A pak ještě otázka, jak je komise zapojená do těch geografických koridorů. V podstatě tady zavádí ty mořské dálnice, ovšem existuje tady nějaké propojení s těmi základními devíti koridory? A také bych chtěl ještě hovořit o financování ze strany eh, zemí soudržnosti, což je taková specifická situace, co se týče eh, otázek financování té dopravní sítě. Ty fondy soudržnosti se používají například i pro rozšiřování eh, přístavních infrastruktur. Já si myslím, že oni si nepřejí využívat tyto fondy, aby rozšiřovali své vybavení přístavů, spíše proto hledají jiné fondy. A co se týče přesunutí toho modelu, nebo té změny, toho paradigmatu, toho, té dopravní eh, Eh, té dopravy, bylo to v té bílé knize, tady je intermodalita a interkonektivita, to jsou dvě odlišné věci a už došlo ke změnám modalit, ale také ten, ta změna, ten model shift, to zní tak trošku jako nějaké, řekněme, vměšování nebo vnucování. Uh, a pak ještě jednu věc. Na závěr, my jsme tady v Evropském parlamentu za posledních několik let zaznamenali, že je tu velká potřeba e, údržby, nejenom vytvářet novou infrastrukturu, ale starat se také o údržbu všech těch dálnic a podobně. Dank. Ismail Hartu, děkuji. I Jménem naší politické skupiny bych chtěl poděkovat eh, panu Grošovi a Cox, panu Grošovi a Coxovi za prezentaci těchto projektů. A chtěl bych začít tím, že bych na úvod eh, eh, řekl, co se mi velmi líbilo. A sice to, že pokud jsem to správně pochopil, že v rámci Evropské unie dnes poprvé jako součást toho nového řízení celoevropské dopravní sítě máme koordinátory, kteří se tomu věnují. Znamená to, že ne každý koordinátor se pokouší v rámci svých možností vytvářet se svou práci, ale e, probíhá to ve spolupráci, že tito koordinátoři se scházejí pravidelně. A to je podle mě nesmírně důležité, protože i to by mohlo sebou přinést různé synergie. Dále jsem velmi pozitivně zaznamenal to, že, a to je na tom asi jedinečné, na té současné struktuře, ten eh, proces learning by doing, učit se za pochodu, protože je evidentní, že ve členských státech eh, ministerstva dopravy nemyslí eh, úplně v těch celoevropských měřících, a to říkám velmi opatrně, a jde o to, aby panoval celkový pohled eh, na věc, protože tam je, ty jednotlivé oblasti se vzájemně spíše vůči sobě vymezovaly a teď budou spíše nuceny proto společně hledat dobré řešení a zase by to mohlo přinést různé synergie. Takže obecně vzato si myslím, že tento přístup eh, k rozvoji celoevropské dopravní sítě je velmi Eh, dobrý, nebo je to jedno z těch nejlepších, jedna z těch nejlepších věcí, se kterými komise v poslední době přišla. A teď eh, moje otázky. A byl bych rád, kdybyste eh, na ně mohli odpovědět podle toho, kdo to bude vědět. Pan Groš říká, že pracovní plány jsou prodiskutované, aby byly v souladu s plány členských států a Petkox potom říkal eh, ve většině případů. Znamená to, že tedy v některých členských státech to probíhalo výborně a mě by zajímalo, jestli tady jsou i členské státy, kde eh, si to bude vyžadovat ještě nějakou další podporu. To je moje první otázka. Druhá otázka. V té zprávě jsem si přečetl, že z různých problémů, které jsme měli u korigoru RTMS. se uvažuje o průlomových projektech, co zní tak grandiozně, že by mě zajímalo, co tyto breakthrough, tedy průlomové projekty, mají vlastně znamenat. To je moje druhá otázka. A třetí se týká těch eh, podkladů, které jste nám k tomu dali k dispozici velmi laskavě. Tam se říká, že každý pracovní plán by měl obsahovat hodnocení toho, jak je ten daný členský stát na tom v oblasti interoperability a intermodality porovnání s ostatními. Takže zase by mě zajímalo, jestli potom tyto údaje budou k dispozici i nám v Ruském parlamentu. A další otázka se týká financování. Myslím, že už teď eh, jsme měli jednoznačný signál, že eh, pokud ta výzva k projektům byla 12, eh, ve výši 12 miliard a přišly projekty za více než 30, takže to je správně zvolený přístup. Pokud si to dobře pamatuju z doby, kdy jsem byl zpravodajem Eh, pro tyto koridory v předchozím volebním období, tak si pamatuju, že bylo velmi obtížné prosadit eh, projektové dluhopisy, dluhopisy kvůli odporu členských států. A proto by mě zajímalo, jak by to fungovalo, kdyby existovala kombinace projektové dluhopisy a podpory Evropské centrální banky. Jestli se nemýlím, tak v minulém volebním období eh, byl, se prováděl pilotní projekt ve výši asi 50 milionů a já už jsem potom neslyšel žádnou zprávu o tom, jak to probíhalo, jestli tam byli, jestli to fungovalo dobře nebo ne. A proto by mě zajímalo, jestli na to znáte odpověď. Možná, že to nebude konec, znamenat konec světa, když to nebude úplně dobře fungovat. A potom je poslední otázka. A to je také asi jedinečné je zapojení místních eh, orgánů. To, co nám neříkali kolegové, že bez zapojení mm, té místní a regionální úrovně by rozhodně nebylo možné takto velké projekty v těch příštích 20 a 30 letech realizovat. A pokud jsem to zaznamenal správně, tak eh, asi existují různé přístupy v různých členských státech. Některé to mají velmi rigidně stanovené Eh, účast eh, těchto orgánů. Některé členské státy v tom jsou otevřenější, liberálnější a z toho vyplývá moje otázka, jaké zkušenosti jste učinili s těmi různými členskými státy. Děkuji vám. Jackie Foster se hlásí o slovo. Petr van Dalen. Já voorzitter, Pane předsedo, děkuji vám. My všichni vždycky že říkáme, že politika je umění možného a že musíme najít um, spojení mezi politickým světem a reálným světem. A zde máme dobrý příklad, jak můžeme um, sáhnout toho nejlepšího. A o to jde, protože máme skutečně proveditelný uh, plán. To je tady, z toho tady vycházím a teď bych přešel k mm, otázce financování. My jsme byli v naší frakci velmi zklamáni, když jsme zjistili, že v Junkrově plánu se zdálo, že jsou prostředky, že tam jsou prostředky z TNT a Connecting Europe. Můžete to prosím um, osvětlit? Mm, jste optimisté nebo pesimisté, co se týče Junkrova plánu? Myslíte si, že to je mm, mm, že to bude reálné, až eh, to narazí na realitu? Co se týče infrastruktury, když eh, děláme takzvanou analýzu nákladů a výnosů, naše infrastrukturní projekty, mm, kterých se uvažuje, obsahují tuto analýzu a je možné, že mm, projekt Eh, padne, protože náklady jsou vyšší než přínosy. A o to vždy jde. Náklady a výnosy to eh, Ta, tam jde o to, že projekty by se měly zaplatit do, eh, um, já nevím, 25 let, když mluvíme o vnitrozemských vodních tocích. Pokud náklady na kanál budou vyšší než těch 25 let, tak je možné, že ten časový rámec je příliš krátký. Mm, vy víte přesně, o čem mluvíme. Pokud máme příliš krátké amortizační období, pak ten projekt eh, například, nebo projekty eh, vnitrozemských vodních toků asi nebudou úspěšné. Gesine Meissner. Děkuji. Děkuji oběma koordinátorům za obě zprávu, Patu Coxovi, Matiu Grošovi, našem, našim bývalým kolegům. E, mnohé už bylo řečeno, takže můžu tedy dojít k, přejít k otázkám, ale e, chci říci, že jsem tady byla v minulém období a že mám dojem, že e, ta konstrukce TNT, že vypadá jako metro Lond- mapa londýnského metra, Ehm, to je geniální, mm, to je, jak hezky by se dala Evropa propojit. Ehm, tyto mm, tenté koridory, eh, Connecting Europe Facility, to eh, je všechno hezké a Eh, to, že máme prostředky, že máme třikrát tolik, je dobré. A tady vidíme koordinátory i jako naše spojence. My bychom si všichni přáli, aby ty ten, eh, té koridory byly realizovány, aby eh, prostředky byly k dispozici. Já předpokládám, že tedy říkáte jako koordinátoři a že výbor pro dopravu říká tedy, když Eh, Juncker chce dělat FC, tak by to nemělo jít z, mm, z, z, z této kapitoly. Vy mm, znáte návrhy Junckerově plánu v oblasti dopravy, které jsou částečně vaše koridory. Je tam více silnic než železnic a vodních cest. Ehm, jak posuzuje jste ehm, to ptali se vás vůbec na to? To je tedy otázka na oba z vás. A pak otázka na Petra Coxe. Vy jste řekl, že členské státy jsou většinou přístupné a já navazuji na Ismaila Tuka, který řekl, ehm, když máte pocit, že my jako poslanci bychom mohli v některých našich zemích trošičku to postrčit, tak já mám dojem, že právě Německo to potřebuje já to tak říkám a pro mě to například tak, že vy ve svém koridoru, tedy pane Cox, máte mm, to je skutečně mm, místo, kde já mám dojem, že e, mm, Berlín e, předává Černého Petra dál a nic se neděje nemáte eh, představu, jak to tedy mm, dostat dál. Eh, protože když se to přesunulo ze severu na jih nebo naopak, tak by to bylo jenom další bottleneck, by se teda přesunul jinam. Máte nějaké řešení? Další otázka. Matěj, ty si eh, říkal, že u vnitřních um, vnitrozemských vodních cest, to je e, ten, ten most se obvykle obtížné. O co tady jde? Jde o labe nebo o jiné věci. Také jste řekl, že máte kontakty s ekologickými organizacemi e, lokálními. To je důležité, protože velké dopravní projekty často zkrachují na tom, že ti lidé se toho neúčastní od začátku. Um, E, v Německu e, jsou často trasy, které už mm, v podstatě odumřely. 20 let se to plánovalo. E, Hanover, Hamburg, Brémy, mm, železniční spojení, nic se nezlepšilo. Jaké tam jsou problémy, jak my jako poslanci tady můžeme pomoci? Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät koordinátorit, kiitokset myös teille puheenvuorosta. A vážení koordinátoři, já bych vám také chtěla poděkovat za vaši prezentaci a přeji vám mnoho úspěchu. Má první otázka je následující. Jak nahlížíte na budoucnost či na financování nástroje CEF? vzhledem k těm myšlenkám na změnu financování systému, například prostřednictví eh, finančního modelu EFSI. Obáváte se, že ten nový eh, finanční model vytváří nějaký nový stálý systém? A jak nahlížíte na roli digitalizace provozu, na ty inteligentní systémy? Nahlížíte na to jako na příležitost, anebo spíše jako hrozbu systému ten t. Samozřejmě, že tady tím záměrem je, že když více budujete, tvoříte další věci, ale je třeba využívat všechnu tu kapacitu na evropské úrovni a vědět, co všechno můžeme očekávat od těch inteligentních systémů. A jejich využívání sníží zase i naši potřebu budovat další, větší a finančně náročnější projekty. Ty inteligentní systémy vytvoří nové příležitosti, které sníží tu potřebu po větší míře mobility anebo větší důraz z toho přesunu z aut na hromadnou dopravu. My víme, že v budoucnu budeme mít méně dostupných eh, prostředků pro financování, takže já bych si přála, abychom vytvořili opravdu integrovaný dopravně evropský systém, který bude inteligentní, který bude spolupracovat a využije proto maximální know-how pro plánování a fungování, které máme. A jak nahlížíte na ty bariéry, které panují ještě i v té státní správě, eh, co se týče budování tedy propojené Evropy? Danke sehr. Jetzt Karim Adeli. Merci, monsieur le président. Euh, Karim Adeli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma koordinátorům Pane Koksi, vy jste řekl jednu velmi zajímavou větu, vy jste řekl, budeme se snažit ekologičtět koridory. A já eh, jsem ze stranu zelených a zajímalo by mě, co přesně ti máte na mysli s ekologičnět. To by mě opravdu velmi zajímalo. Um, Teď eh, jsem eh, zjistil, že jste kdysi býval eh, evropským poslancem, já jsem vás tehdy neznal. A ve vaší prezentaci jste také řekl jednu věc, která je neuvěřitelná, protože vy jako evropští poslanci vaším úkolem je být vyslanci pro tyto nové infrastruktury, ale myslím si, že ta naprosto zásadní věc je, jakou pracovní metodu navrhujete. Zajímalo by mě, jestli byste nám mohl dát nějaké příklady toho, jakým způsobem byste chtěl zapojit eh, zástupce občanů nebo obyvatel do vašich koordinačních plánů. Nestačí jenom, abychom my jako poslanci byli nějakými vyslanci, když eh, v té vaší pracovní metodologii nezahrnujete obyvatele samotné, protože je docela dobře možné, že někdy obyvatelé nebudou souhlasit s těmi vašimi plány. A to je konec eh, této části. Teď by mě zajímalo, jak eh, by eh, jak pokročí projekt koordinace železniční dopravy. To tady nejde jenom o infrastrukturu samotnou, ale také o vozový park. A potom mám ještě jednu obecnou otázku, která se týká vás, obě, vás obou. Zajímalo by mě, jak chcete koordinovat eh, celou evropskou dopravní síť s cílem intermodality, tedy jak eh, přesně chcete provádět toto propojení. Děkuji vám. Teď Peter Lundgren. Danke. Ne. Luis Pascal. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane předsedo Coxy, vítejte, Matě. Jedna paní poslankyně, která hovořila před chvíli, říkala, že vás nezná, ale já vás znám. Matěj Gross je, řekněme, v tomto eh, výboru pro doprovod, když součástí, řekněme, výbavy a známe se velice dobře z naše silné i slabší stránky. Já budu následovat to vodítko tady toho projevu, eh, napojím eh, na tu zmínku o tom, že bychom měli být velvyslanci tohoto projektu. Jsou tu určité projekty, já nebudu zmiňovat všechny, které máme ve Španělsku, a to jsou ty přeshraniční otázky. Takže jak mohou právě tito velvyslanci nějak ovlivnit vyřešení tady těchto potíží právě na hranicích, co se týče koridoru? Pro Španělsko je to ten atlantický a středomorský koridor a máme tam vždy tu naši milovanou Francii vedla. Někdy jsou ty problémy zapříčněny problémy na straně francouzské, někdy na španělské a pak je tam také zase i ten milý, drahý nám blízký stát Portugalsko, ale máme potíže například na úrovni politických rozhodnutí, tak to naprosto jde mimo o Portugalsko z důvodu krize, protože museli rozhodnout eh, to vybudování sítě pro vysokorychlostní vlak, protože na to nebyly prostředky a podobně tak bylo u našich druhých sousedů, že jsme museli z nějakých důvodů něco odložit. Taková je situace a nevždycky je to jenom problém Francie nebo Španělska nebo Portugalska. Prostě jsou to objektivní problémy, které, eh, kterým čelíme při překročení hranic. A do jaké míry tedy tito velvyslanci v určitém slova smyslu, ať si to vysvětlíme jakkoliv, mají tedy ty potíže nebo zaznamenávají, jak tedy můžeme um, zhodnotit ty problémy, které tedy Evropa má, ale které nevždy tedy jsou zapříčiněny jen nějakým rozmarem. Děkuji, pane předsedo, také já chci poděkovat oběma koordinátorům. Pane Groši, nevím, zda jsme se setkali již někdy v minulosti, ale s panem Coxem se již znám. Děkuji vám za velkou jasnost, kterou jste nás obeznámili s tématem, to je vždy velice důležité. A podobně jako ostatní, také já bych se eh, chtěla konkrétně zmínit eh, o jednom tom konkrétním koridoru, ale ještě co se týče financování těch projektů, vím, že ty projekty, když byly vytvořeny, tak FC ještě vůbec neexistovalo. A samozřejmě, eh, že celá řada projektů eh, tak eh, často byly tři, v konečném důsledku třikrát překonány, ale jak na to nahlížíte? Změnilo se již to prostředí? To určitě asi ano. Nebo myslíte si, že třeba nyní byste navrhli více projektů, nás přesměrovali jinak ty hlavní směry? Nebo myslíte si, že budete schopni ještě přijmout do toho více dalších projektů? a nebo co se týče nějakého propojování těch projektů, třeba některé ty menší nějak spojit do jednoho většího, je to možné nějak skoordinovat? Já bych prostě chtěla vědět, jak vy nahlížíte na to, do jaké míry ten fond EFSI mohl změnit to financování projektu. Děkuji, nyní Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Matějovi a Petovi, jsou tady velmi dobře známí. Chtěl bych ještě zdůraznit to, že už ta samotná existence koordinátorů koridoru eh, tady vzbudila hodně zájmu, když jsme na výboru eh, diskutovali o některých záležitostech. A ten výsledek toho všeho je právě eh, velmi viditelný. Myslím, že to je velmi zajímavá spolupráce mezi námi a těmito koordinátory. Mám eh, několik eh, poznámek, ale také otázek. Jedna eh, poznámka týkající se financí. Víme, že v oblasti investic do koridoru jde také o investice do navyšování kapacit železniční dopravy. A já jsem si vzpomněl na jeden výpočet, který se týkal Connecting Europe Facility, jak Eh, víte, tam šlo o to, že eh, ten návrh komise pro Connecting Europe Facility bylo na původně 50 miliard. 30 mělo jít eh, na ty koridory, 10 na energetické sítě a tak dále. A z těch 20, 30 potom vzniklo 23 miliard po zasedání rady, protože rada vždycky škrtá. Ale nakonec toho zbylo jenom 13, protože 10 miliard pocházelo z kohezních fondů a čistě se to přemístilo do Connecting Europe Facility a nebyl to nějaký nový zdroj financí pro oblast dopravy. Pouze se to přesunulo z kapitoly 2 do kapitoly 1. Takže v podstatě zbývá 13 miliard, eh, které mají eh, stačit na zlepšování dopravních spojení. A komise potom navrhla, aby 2,7 miliardy z těch 13 se e, využilo na Junckerův plán, což znamená, že v podstatě už se dostáváme na 10,3 miliardy. A já jsem si uvědomil, že když se podíváme na, tento, na tuto sumu, tak v podstatě jsme u stejné částky, jako jsme byli u toho předchozího víceletého finančního plánu. A byla to také částka, která tady byla věnována Eh, práci té agentury, která se měla starost o tyto velké dopravní eh, cesty. Po to bylo 20, potom to bylo 10 a teď eh, je to stejná částka, kterou máme v Connecting Europe Facility. To všechno znamená, že CIF v podstatě už není nějak relevantní v rámci celého rozpočtu. V podstatě se úplně vytratil. V podstatě jsme se vrátili k tomu co tady komise měla na tu svoji operační agenturu pro uh, železniční koridory. Matěj si na to určitě bude uh, velmi dobře pamatovat z té doby. Myslím si, že CF rozpočtově má tendenci se úplně z rozpočtu vytrácet. Už tady v podstatě na ty účelní nezbývá. To je první poznámka. Moje druhá poznámka, která také trochu souvisí s tou otázkou, na kterou se ptal Ismail, je, eh, se týká těch projektových dluhopisů. Ten mechanismus eh, Junckerova plánu je, v podstatě odpovídá těmto projektovým dluhopisům. Je tady určitá záruka za eh, rizika, nebo za ta prvotní rizika. Eh, to můžeme probíhat prostřednictvím různých forem, kapitálově, ale mm, teď nebudu zacházet těch finančních podrobností. To, co je ale překvapující, je to, že české státy byly proti tomu aby ta možnost projektových dloupisů v rámci CF e existovala, zatímco teď jsou velmi nadšené pro to, aby to fungovalo v rámci Junckerova plánu. Musíme si uvědomit, že jsme také spustili plán ve výši 270 milionů těchto projektových dloupisů, což jsou také malé mikro eh, Junckerovy plány, mohli to tak říci, tam to bylo asi 10 projektů a žádný z těch neodpovídá těm doprav, projektům dopravní infrastruktury, na které by se mohly dát dotace. Takže tady není prostupnost pro hodně projektů. A z toho vyplývá otázka, kterou chci položit těmto koordinátorům. Není tady prostupnost mezi dopravními projekty a Junckerovým plánem. Na to se ptala naše britská kolegyně. Neměli bychom tedy čekat, že ty Eh, záruky za ty první ztráty by mohly fungovat u těch eh, projektů Junckerova plánu. Jak se často říká, zajímalo by mě, jestli by naši koordinátoři mohli nějak se vyjádřit k všem těm eh, projektům ve výši 615 miliard, jestli, jak to říkal Pat Cox jestli pro ně je možné nalézt dostatečné financování, aby mohli mít také nějaký prospěch z podobného eh, financování, eh, které nabízí Junckerův plán. A do jaké výše? 20, 30, 40 nebo i víc procent? Děkuji. Danke sehr, jetzt Saskum Bilbao. Saskum Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat Matěju Grošovi a Patovi Koksovi, který mi řekl, když jsme v průběhu posledního mandátu jednali o transevropských sítě, předložili pozměňovací návrh, prostřednictvím kterého jsme chtěli dodat větší míru pravomoci našim koordinátorům a nakonec je tím dalším zodpovědným členem nebo jedním z nich právě Matiu. My jsme si přáli eh, jim dodat větší míru pravomocí. Byla tu určitá byla to ale určitá omezení, takže víme, že i vaše práce je do určité míry omezena a že to přináší potíže. E, nicméně, když jsme hovořili o transevropských sítích, tak jsme definovali projekty s dvěma velice jasnými otázkami. Musely to být projekty s evropskou přidanou hodnotou a museli jsme urgentním způsobem vyřešit ty hraniční e, oblasti, protože tam jsme věděli, že jsou ty hlavní problémy. A hlavně, že nás to stálo každoročně 1% evropského HDP. To znamená, kam, zejména ty kamiony v přehraničních oblastech. Takže já tu mám otázku. Hovoříme tu o provedení projektu a také tu nákladově efektivní analýzu daných projektu a chtěla bych vědět, zda také budou provádět takovou tu analýzu o efektivitě nákladů, pokud pro situace, kdyby se nezrealizovaly ty projekty, nebo do situací, když bylo investováno mnoho prostředků a nakonec toho nic nebylo? To je první otázka. A za druhé, měli bychom zachovat soudržnost, koherentnost se všemi ostatními rozhodnutími na úrovni EU. Evropská komise um, zveřejnila možnost pro návrhy. Evropské eh, členské státy zaslaly seznamy celé řady kritérií ohledně tedy té evropské přidané hodnoty a o prioritních eh, přeshraničních zónách. A já bych chtěla vědět, jak si myslíte, jakou míru ovlivňovací schopnosti můžete mít vy ve chvíli, kdy tedy členské státy budou volit eh, ty projekty, o kterých tedy eh, které napsali do toho seznamu a které by měly být zrealizovány. Zda prostě vy máte schopnost rozhodnout o tom, toto není prioritní, je třeba se věnovat něčemu jinému. A ještě poslední připomínka ta se týká toho, že jsme si nedávno přečetli, že již máme nejrychlejší vysokorychlostní vlak, který dosahuje 580 km v hodině. Je to vlak v Japonsku a funguje to na základě magnetické levitace. A dokonce Japonsko dokáže propojit Osaku s Tokiem 500 km za jednu hodinu, tak my, Evropané, nejsme schopni v určitých eh, oblastech zajistit eh, ty vysokorychlostní vlaky právě kvůli problémům na hranicích. Za takové situace prostě nebudeme nikdy lídry ničeho. Samozřejmě, ono je to kruté, ale je to tak. My eh, já bych tady chtěla vyzývat po určité analýze, globální analýze. Tady to je magnetická levitace s patenty, které vytvářejí v tom výzkumném eh, středisku na mezinárodní úrovni. To jsou patenty, které nám se zdají úplné sci-fi a umožňuje to spojit 500 km za hodinu. Myslím si, že tady nějak chybí nějaké zavázání se, nějaká lídrovská role jak toto zhodnotíte? My tu máme určitý nástroj, Safe to Rail, ale eh, to výzkumné středisko v Japonsku nás převálcovalo. Myslím si, že bychom měli konečně chtít poplatnění patentu, protože jinak nás prostě všichni předběhnou. Ono to vypadá jako určitá provokace, ale prostě něčemu takovému dochází. Děkuji. Danke sehr, jetzt Jens Nielsen. Děkuji Jens Nielsen. Děkuji. Já bych také chtěl poděkovat za tu zprávu a říci, že nyní tedy máme nástroje, vizi, motivaci a prostě nyní je třeba vykonat tu práci. A souhlasím s tím, že mnohé tu závisí od toho, jak členské státy učiní rozhodnutí a jaké budeme mít finanční prostředky k jejich realizaci. Uh, Myslím, že jste tu hovořili o roli regionu tak trošku povrchně. Já jsem Švéd a vidím, jaké potíže mají některé regiony, co se týče implementace velkých plánů, protože právě tam dochází k mobilizaci té, to hospodářství, ta společenství, ty komunity potřebují mít eh, řádně propracované plány, oni komunikují s občany a právě Regiony by mohly vynakládat nátlak na vlády v členských státech, takže bychom určitě neměli podceňovat roli a význam regionu v té práci, kterou je třeba vykonat. Doufám, že i vy na to nahlížíte takto. Děkuji, pan Pavel Telička. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Myslím si, že celá řada věcí, která mne zajímala, tady zazněla, byly položeny otázky, takže já mám jenom dvě takové eh, připomínky či otázky. Jeden aspekt, který mne překvapil, bylo to, že nyní že máme evropské koordinátory, kteří jsou zodpovědní za všechny dopravy v tom daném koridoru a je také zodpovědný za, řekněme, zhodnocení té přidané hodnoty určitého druhu dopravy ve srovnání s jiným. Vy jste konkrétně zmínili ty environmentální aspekty, což bylo to, co jsem měl na paměti. To je rozhodně pozitivní a Pan Grož je zodpovědný za koridor, který také eh, je pro mě zajímavý, protože jsem z České republiky a dnes jsem hovořil s ministrem dopravy a on říkal, že se velice o to zajímá a zajímá jeho také i ty vodní cesty, takže mohli byste mi osvětlit, jak konkrétně toto bude provedeno. Například, pokud jako příklad užijeme ten váš koridor, který mě tady také zajímá, jak tady budeme zhodnocovat tu přidanou hodnotu. Já osobně ji tady vnívám ano, u těch vodních cest ve srovnání s těmi, eh, aha, s těmi dálnicemi, třeba právě v těch hornatých oblastech. A pak ještě další otázka na vás dva, možná pro koordinátora je to těžké zodpovědět, ale já tady mám zkušenost z toho mého předchozího koridoru, kde když bylo všechno odsouhlaseno, orazítkováno, jak na radě, tak v parlamentu samozřejmě původní návrh komise, připojili se k tomu členské státy, ale pak v reálu, když se implementovaly určité projekty, tak jeden členský stát tak nějak mm, úplně tu situaci zablokuje to znamená, že tedy vše je podepsáno, máme finanční prostředky, můžeme to provádět a pak některé ty menší členské státy, které ne, pak někdy způsobí to, že táhnou dolů celý tento projekt. Takže bych chtěl vědět, jak na tohle nahlížíte, zda existují nástroje pro to,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 Eh, musím říct, že mi to bylo jasnější po té prezentaci, než po tom, co byly zodpověděny mm, otázky. Já jsem měla konkrétní otázku, odkud přijdou ty peníze. A eh, ukázalo se, že peníze, žádné peníze už k dispozici nemáme v rámci Connecting Europe, takže se vrátíme k mé původní otázce. A já prosím eh, konkrétně zodpovědět, odkud vezmeme ty peníze a kolik. A pak bych měla ještě druhou otázku, která je pro mě osobně důležitá. Často eh, mě dělalo starosti to, co říkal předseda komise Juncker k, eh, k výběru MC eh, projektů a já se ptám, jak se budou určovat priority pro výběr projektů projektu na 11 koridorů. Kdo je bude vybírat? Například mě znepokojuje, že šest osob, šest ehm, kteří, kteří nejsou pod parlamentní kontrolou, budou nějak selektovat projekty pro FC. Mm, tak pak nebude žádná interkonektivita. Jak se budou dále řídit, zpravovat ty koridory? To je další otázka. Minimálně jsem slyšela, že jeden členský stát má nyní záměr zavést mítné pro zahraniční auta, ale jejich vlastní občané to platit nebudou. To je skutečně to tedy není rovnoprávnost. Uh, tím mohu jenom souhlasit, ale já chci poděkovat tedy eh, za ty eh, příspěvky. Mám dvě věci, které chci říct. Pat Cox, když jsme se sešli poprvé, ty si řekl, že železniční síť v Evropě je taková patchwork, eh, fragmentovaná síť, kde jsou přesně hranice podle státních hranic. To je pravda v Německu koridor Erfurt-Nürnberg se již e, buduje 20 let, 1 miliarda z Evropské unie, ale do Mnichova až do Brenského tunelu nikdo nemá stav, stavební práva. A to není e, tedy, e, to jsou tedy velké projekty, to prostě um, není možné. Pak jsou tady ale drobné projekty. Berlín a Břeclav 100 miliony by bylo možné ušetřit dvě hodiny cesty. A to by byla skutečně uh, konkurenční. Uh, těch 100 milionů ale v Německu není k dispozici, není kofinancování. Na druhé straně Evropská unie od Stuttgartu do Ulmu dává 3 miliardy euro, co stojí pak je to 15-30 minut úspora, 12% kofinancování z EU, téměř 400 milionů. To je, je to nesmysl, když to srovnáte. Dvě hodiny ušetříme za 100 milionů a 400 za milionů vydáme za 15 minut. Jak tomu to můžeme zabránit? Přeshraniční sekce právě v, blíz, v menší dopravě, v příměstské dopravě. To je důležité. To jsou často cesty méně než 50 kilometrů. Nic proti velkým projektům, ale máme tady velké projekty, které trvají 30 nebo 40 let a jsou um, bez ohledu na to, kolik stojí, tak ty, ty malé přesto tedy padnou. Moje zkušenosti je taková, že politika, co chce, tak to zlevní a co nechce, to zdraží. Na, k tomu je spousta příkladů. Když před 20 um, lety začaly ne, Stuttgart 21, to znamenalo, když se prodají nějaké um, pozemky, tak se bude moci vybudovat nádrží s novými náklady. Teď stálo 27 miliard. Co se stalo? Univerzita v Drážďanech provedla analýzu nákladů, že eh, o, dálniční, naplánovala dálniční uh, okruh okolo mm, Drážďan bez sjezdů, bez výjezdů. Eh, nesmysl. Přesto to mělo tedy Eh, přesto to mm, bylo pozitivní, ten výsledek, i když je to naprostý nesmysl. Včera jsem četl analýzu eh, z tunelu Semmering, nový tunel. Ehm, mm, eh, analýza je z Mnichova. Podle kritérií řekli, že když postaví tento tunel a okamžitě ho zasype, tak bude pozitivní výsledek 1,4%. Já jsem řekl, Evropa sice to přináší pracovní místa, ale přesto je to nesmysl. Tedy i u těch, eh, u těch eh, analýz eh, nákladů pracovní místa a stavební činnost tady skutečně hraje důležitou roli. Jak toto změnit? Tímto směrem musíme jít. Poslední bod. Evidentně chybí pobítky. Národní státy, které jsou slepé, co se týče hranic, když to tady jde za hranice, tak kde je ta evropská přidaná hodnota? Já jsem proto navrhl nejen 40-50%, ale na tento úsek, který nám chybí v Evropě, tedy od té hranice do, příž, do, do, do dalšího uh, železničního uzle, tak aby tam bylo kofinancování uh, až do 85%. To není mnoho, to je jenom malé to jsou malé úseky, 10 kilometrů, 8 kilometrů, ale to by byla evropská přidaná hodnota. Jaké možnosti vidíte vy? Německý ministr dopravy říká, dobře, ale když bude evropské peníze, tak to uděláme. A jaké možnosti tedy vidíte vy? Než začnete tedy s odpověďmi, tak ještě komise dostane slovo panu Nidy, prosím. Nebo nepřeje si komise slovo? Nechce, dobře. Takže potom, eh, takže dodržíme čas. Můžete eh, se dohodnout, kdo začne. Okay. We have a very large number of questions. Zazněla tu celá řada otázek, takže dovolte, abych já zodpověděl některé a Matiu ty ostatní. Uvidíme, jak se s tím vypořádáme. Mnoho kolegů klade otázky o EFSI, o Fondu pro strategické investice, takže dovolte, abych začal tímto bodem. Podobně jako vy, také my jsme čekali na všechny ty informace ohledně nařízení a tohoto fondu. Nicméně mohu vám říci, že jsme navrhovali koridor za koridorem, procházeli jsme všechny ty projekty, o kterých jsme věděli, abychom si udělali jasno v tom, který bude nejkonsistentnější s nařízením EFSI, abychom to mohli řádně optimalizovat a řádně využít prostě prostředky toho fondu extra. A naše reakce tedy spíš než procedurální je spíš takové to skromné, my nevíme, protože také čekáme na ty podrobnosti ohledně nařízení. Nicméně samozřejmě se maximálně vynasnažíme to, co nejlépe využívat. Za druhé je jasné z toho našeho dialogu s Evropskou centrální bankou ještě předtím, než to bude nařízení, že financování EFSI je to nejvhodnější pro projekty, jak tu zazněla ta věta, které by mohly být umořeny které budou mít celoživotní eh, možnosti příjmu a budou tu mít velké možnosti. To znamená takové investiční investice, které si vyžadují sociální kapitálové investice, ale nebudou eh, tak řekněme, eh, zatěžující a budou tedy plnit kritéria tohoto eh, fondu EFSI. Já si to nevymýšlím, jak ta pravidla spíše popisu, jak ta pravidla vypadají. Další prvek, o kterém Evropská investiční banka tak nějak nejvíc zdůrazňovala v našem dialogu s koordinátory, bylo to, že by se snažili rozvinout systém projektových dluhopisů a jejich posílení. To znamená, že je tu určitá část financování, která bude, řekněme, riskovější než normální eh, finanční trhy. Eh, to znamená, je to takové mezaninové financování, to je ta část, která je nej, nejriskovější, ale to nebudou všechny ty projektové dluhopisy, ale prostřednictvím toho můžete mi na trhu projektové dluhopisy za nižší ceny a s lepším oceněním, ratingovým oceněním, že to bude tak nějak odrizikováno, takže to by mělo takovýmto způsobem fungovat. A co se týče těch plánů, jak to zazněly některé otázky ohledně těch pilotních projektových dluhopisů, jak se jim dříve říkalo, tak vám mohu říci, že z té doby, kdy jsem tak do určité míry to v posledních letech koordinoval, tak v podstatě jsem se nikdy nesetkal s takovýmto projektovým dluhopisem. Mohu vám říci, že žádný z nich se nebude týkat těch eh, dopravních infrastruktur, kterým jsem se já věnoval až dosud. A co se týče té částky prostředků, pan Rike tu hovořil, že to začalo na 30 miliardech a skončilo na desíti. Mohu vám říkat, že ty výzvy, eh, které jsou nyní otevřeny, jsou, jdou do hodnoty 12 miliard a mohu vám říci, že již je to překonáno v poměru 3 ku 1 a některé z těch geografických koridorů jsou, řekněme, překonány sedmkrát a některé i desetkrát, takže je tu celá řada záležitostí aspektů, které je třeba vyřešit. A pak ještě jedna věc, která je na to napojena, kdo rozhodne o tom zhodnocení. Takže ta část CEF, to znamená těch 12 miliard, která se nyní hodnotí, to projde procesem externího hodnocení, to znamená lidmi, kteří budou zvažovat různé atributy toho prostředku, jestli je to evropsky relevantní, také i s příslušným nařízením, stav připravenosti, také míra kapacit pokročit. Um, plánování a podobně. Já jsem zatím ještě z tohoto nic nezaznamenala, jenom vím, že ta práce již hodně pokročila. Ono je to hodně napojeno také na agenturu INEA a uh, komise dohlíží na tuto práci a v určité fázi toho procesu pak koordinátoři budou do toho tedy uh, zapojeni, aby věděli, v jaké to fázi. To znamená, nyní tedy pěkně čekáme, ale my, aby to nedošlo k omylu, my nejsme ti, kdo budou tedy vybírat. Tady je příslušný orgán podle pravidel, který to učiní. Nicméně my tedy jednáme s vládami, s regiony, s vámi a s komisí a zase na základě pravidel, které nám byly dodány a o tom, co jsou ty obecné koridory a ty, řekněme, jádrové koridory, jak to tu také zaznělo, o tom jsme také my nerozhodovali, to znamená, vy jste eh, hlasovali o té příloze a v podstatě jste nám to předali. My nejsme ti politici, kteří vytvořili ten seznam. Možná by mohlo dojít k nějaké tranzici v průběhu času, eventuálně ano, ale určitě to není na základě nějakého centrálního diktátu z Bruselu. Je to dialog, do kterého je zapojena celá řada aktérů. A co se týče ještě uh, toho návrat, no, abych se vrátil znovu k té finanční otázce. Celá řada z vás zmínila otázku těch 2,7 miliard, která bude odstraněna z CEF a, a přejde tady do nějakého toho důležitého financování Junckerova plánu. Takže taková stručná reakce, že při dalších eh, eh, zveřejněných tendrech někdy v červnu 2016 pokud na to můžu nahlížet takhle do budoucna, tak eh, tam to nějak eh, potom zohledníme, ale řekněme, ten, eh, to druhé kolo už bude, řekněme, užší, než to by bylo teď. Takže bez pochyby tam bude určitý přímý dopad na to druhé kolo. Sníží se tam naše schopnost, protože tam budou, budou i nižší prostředky a protože těch 2,7 miliard přejde do Junckerova plánu. Ovšem my neznáme odpověď, jestli tedy eh, ty prostředky, které zadními dveřmi pošleme do Junckerova plánu, umožní to, že hlavními dveřmi z Junckerova plánu nám přijde víc. To já zatím nevím. Opravdu to skromně říkám, že ne. My jsme zodpovědní tedy za ty uh, dopravní oblast a budeme bojovat tak, aby to bylo pozitivní pro všechny, ale jestli takový bude výsledek, to nevím. My samozřejmě budeme se snažit, aby to bylo ziskové, ale třeba vyřešit řádně tu otázku financování. A pak je tu ta nákladově efektivní analýza a podobné záležitosti jako úroky, amortizace a podobně to všechno je samozřejmě záleží na té míře citlivosti analýzy, protože spíše jsou to témata případu po případu, a také otázka toho, jak národní zpráva ehm, zhodnotila celou tu práci. Celá řada věcí, eh, třeba z mého koridoru, se týká eh, Německa a existuje Eh, existují určité německé orgány, které stanovují prioritní plány, takže zase ohledně toho mého koridoru. Nemůžu to úplně zodpovědět, protože čekám na reakci z té německé strany, takže prostě eh, tady ta, ta naše práce to není jenom o tom, abychom se pohybovali na té vlně podle přílivu, odlivu. Prostě ty projekty budou přicházet a my na ně musíme být připraveni. Ohledně RTMS, to bude poslední odpověď, pak přijde řada na Matthew a ten příslušný program, jak ho navrhl koordinátor pan Wink, ten průlomový program. On se tady tím snažil co se týče eh, vzdálenosti na kilometry, zkrátit ten železniční úsek, který pokud by byl převeden na ERTMS, tak by měl mnohem vyšší přínosovou část. To znamená, snažil se o ty, najít ty menší části systému, které by pak měly zase větší tu oblast přínosu a zejména na přeshraničních oblastech. Nicméně já nevím, neznám podrobnosti tady taky asi existuje i rozdíl mezi mnou a kolegou podle toho, jak, jak můžeme rozlišně nahlížet na jednotlivé členské státy. Zase nemělo by to být nějaké rozlišení. Já v mém koridoru mám sedm členských států plus Norskou a všechny tyto státy splně schválili všechno v tomto plánu a tak to je to většinou u všech ostatních plánu. Pak ale jsou tu detaily, které třeba propracovat, ale jsou to detaily, ohledně nich nepanuje nějaký konflikt mezi nějakým státem ohledně nějaké myšlenky v rámci toho plánu. Tady jak jsem říkal, existuje určitá citlivá stránka věci v rámci toho systému RTMS a to je vše z mé strany. Já se ještě pokusím odpovědět na dvě nebo tři otázky týkající se financí, týkající se délky eh, těch eh, odpisů nebo amortalizace projektu. O tom víme, že to je eh, důležité. Průměrně je to 25 let. A ta studie konkrétně tuto problematiku zmiňuje. Kde, tam, kde se hovoří o výnosnosti těchto investic kdy je potřeba zohledňovat eh, delší délku těchto investic. A druhá věc, eh, to se týkalo toho, co říkal Dominik Rickett, to naprosto souhlasí. A co se týče projektu EFSI, když eh, se teď pracuje s, projekt, s nástrojem EFSI, tak to se nebude řídit těch pokunů nebo těch priorit, které jsou stanoveny pro dopravní sítě. <clears throat> Takže mám na mysli železnici a další projekty. Znamená to, že u dopravy bude muset dojít ke změně priorit nebo ke změně financování, ale něco mezi tím možné není. CEF pro mě znamená přidanou hodnotu Junkrova plánu, ale nemůže, nemůžeme stavět proti sobě nebo nemůžeme vidět jako náhradu. Myslím, že společně se díky tomu podaří dosáhnout více než eh, samostatně. Aspoň eh, takové ta naděje. Co se týče projektových dlopisů, o kterých hovořil Dominik Rike, a ten, tu problematiku zná velmi dobře, Evropská investiční banka předložila velmi zajímavou zprávu o těch projektech, které teď probíhají. Myslím, že jich je celkem eh, sedm, které používají projektové dlopisy a Ty, které tyto projekty využili, mají asi 30-násobný pákový efekt. Takže pokud se to dobře sejde, tak je to určitě zajímavá možnost a FC by v tomto smyslu mohlo v určitých oblastech být také velmi zajímavé. Například co se týče zlepšování železničního spojení mezi dvěma zeměmi, tak tam by eh, to například přecházelo v Akmetr je samostatné. Ty koridory vedou přes devět zemí a spolupráce s těmi zeměmi je vynikající, ale pravda přijde potom. Pravda eh, se projeví až u těch projektů samotných a tím odpovídám na tu otázku. To asi se netýká mého vlastního koridoru. Pokud je propojení dvou zemí, tak to vždycky je trochu problém. A jako koordinátor, tady mohu citovat Pata Coxe, my nejsme žádní diktátoři, my jsme pouze koordinátoři, my nemůžeme těm eh, zemím říkat, teď musíte podat na ten projekt, ale co my děláme, a to je také náš úkol, a to také říkají ty pokyny, je to, abychom eh, posoudili, jestli to priorita je nebo ne. Já jsem teď eh, cestoval mezi Německem a Českou republikou, tak tady jsou určité body, o kterých je možné diskutovat a říci. Je nesmírně důležité, aby nezohledňovali jenom ta národní hlediska, ale abyste zohledňovali i evropské hledisko, abyste eh, navýšili tu přenou hodnotu pro celý koordinátor. Myslím, že to má svůj smysl a účinek, protože můžeme pokázat na to, že v některých regionech by se zaslovaly být provedeny určité investice, minimálně v, střed, v střednědobém výhledu. A to tedy z pohledu té metody znamená, že my ve vztahu k těm zemím máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. Pokud eh, se podívám na Německo, kde prochází šest koridorů, tak tady nejde jen o to, aby s tím souhlasila federální vláda, ale i ostatní partneři, například Deutsche Bahn, která se s námi pravidelně schází a která říká, ano, budeme o tom diskutovat. A ve Francii to probíhá podobně. Jde o posílení spolupráce nejen mezi zeměmi, ale i uvnitř těch zemí. A co z toho vyplyne, to bude eh, důležité, co bylo míněno tím ozeleněním. Určitě znáte ten eh, příklad. Eh, já vám to řeknu, protože vy jste se na to ptal. Já jsem byl v Praze. Říkal jsem, že se chci setkat nejenom s ministrem, já samozřejmě velmi hezké od něj, že se se mnou setkal, ale také státního tajemníka, ale také nevládní organizace, které tady mají na starosti ochranu životního prostředí a viděl jsem jich řadu a ptal jsem se jich, jestli eh, tam eh, funguje spolupráce, jestli jsou úřady ochotné spolupracovat, jestli nám chtějí pomoci například dělat to propojení a to eh, sladění ekologie, ekonomie. A oni řekli ano. A chtějí to dělat nejenom ve své zemi, ale v rámci struktury, která je přeshraniční svou povahou. To je tedy naše práce, ale naší práce je také upozorňovat na to, že tady jsou určité otevřené otázky, které potřeba řešit. Například u vnitrozemské vodní plavby je evidentní, že v některých regionech je potřeba si eh, něco vybrat. Vím, se mě na to ptal. Já jsem pro efektivní komodalitu, ale je také evidentní, že eh, přes silnice dnes prochází 80% přepravy. A pokud nejsme schopni najít na alternativu, tak to potom může být eh, znamenat znevýhodnění některých regionů. A my se přece dobře známe z minulosti, víme, že silniční doprava může být neefektivnější, ale někde je možné i tu nabídku zlepšit. A myslím, že eh, je potřeba zohlednit eh, kromě hospodářských otázek i život eh, obyvatel a životní prostředí. Ten princip komodality tam bude vždycky, ale nemůžeme ho prosadit eh, proti vůli lidí. A pokud je stanovena četá osa, tak se domníme, že mezi dvěma města je bude probíhat doprava, protože tam už není možné dále stupňovat přepravu přes silnice nebo přes železnici, protože z nějakého důvodu a potom je potřeba zkoumat, jestli tam třeba určité průmyslové odvětví má budoucnost, jestli tam jsou s tím spojená pracovní místa a tak dále a s tím jsou spojená určitá rizika, a nebo už není možné tady zajistit budoucnost tohoto odvětví a potom musíme na odpověď eh, někde jinde. A musíme řešit, co se stane s těmi pracovními silami. Myslím si, že toto je pozitivní způsob jednání, protože eh, můžeme vždycky rozhodnout, jestli chceme určitý typ dopravy, ale musí to být spojeno s životem lidí v tom regionu, musí to být spojeno s jeho rozvojem, protože to ovlivní mobilitu, strukturu mobility v celém regionu. A poslední body, o kterých eh, bych se chtěl ještě zmínit, se týkalo eh, vnitrozemské státní eh, vodní dopravy a také labé a digitalizace. Digitalizace je pro nás velmi zajímavá iniciativa. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že vytvořit evropské sítě znamená nejenom všude bojovat, budovat něco nového, ale znamená to také optimalizovat ty stávající. Například koliká to znamená i vzdát se některých stávajících struktur a některé od bourávat, pokud vneseme do jednoho regionu, abychom tam vytvořili železniční propojení, které o dvě hodiny zkrátí to spojení. A potom tam někde na hranici budou ty vlaky kvůli nějakým administrativním problémům sedm hodin čekat, tak e, jsou to ty nedostatky, na kterých musíme pracovat. A digitalizace je také určitá odpověď na problémy v některých oblastech protože kolikrát ten problém se nemusí řešit prostřednictvím budování nové infrastruktury, ale jde to vyřešit lepším řízením. Já z mé vlastní zemi vím, že eh, došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti, protože zavedly nové technologie a eh, tím pádem se zlepšilo využívání té stávající infrastruktury. To je samozřejmě ideální a je to možné dosáhnout jenom spoluprací. To platí nejenom pro dopravní sítě, to platí eh, pro všechna. A paní kolegyně, víme, že pořád ještě nemáme žádnou evropskou železnici. Pořád železnice probíhá spíše na národní úrovni. Přeji vám hodně úspěchů u čtvrtého nebo i pátého a šestého železničního balíčku. Otázkou je, do jaké míry je tady vůle něco s tím eh, dělat. A měli bychom si uvědomovat, že bychom také mohli propásnout eh, vlak při plánování budoucnosti železnice. A pokud se podaří jiným eh, typům eh, dopravy zajistit interoperabilitu, byste citovala Japonsko například. Já vím, že nedávno se tady konal jeden seminář v Bruselu, kde zástupce japonské železnice říkal, že průměrné spoždění železnic je 0,20 sekundy. A upřímně řečeno, u nás eh, se to ani vůbec eh, nikam eh, nezaznamenává, když je to spoždění několik minut. Tak to jsou všechno věci, které bychom jednou rádi dosáhli. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat za to, že mezi nás přišli, že nám podali zprávu o své práci. Těším se samozřejmě na všechna příští setkání eh, s vámi. Ještě jednou vám děkuji a teď se dostaneme k dalšímu bodu na našem programu. Something like that, like that, so yeah. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a e, požádám vás, abyste pokračovali v diskuzích venku, prosím. A to je výměna názoru s panem Brennerem, výkonným ředitelem Eurokontrolu pan Brenner bude prezentovat eh, follow-up ehm, eh, workshopu eh, bezpečnosti letového provozu v konfliktních zónách, ehm, především v Ukrajině. Také odružení civilního letectví vojenskými letadly. Další problémy v souvislosti s organizací a současná budoucí role eurokontrolu v jednotném evropském leteckém prostoru. Pane Brenner, máte slovo na 15 minut. Děkuji, děkuji za tento úvod, dámy a pánové. Eh, je mi skutečnou ctí, že mohu vás informovat o tom, co se stalo od minulé intervence pro zlepšení bezpečnosti letového uh, provozu v konfliktních zónách a na volném moři. Na úvod eh, Eurocontrol je mezivládní organizace z 41 zemí od Irska v Arménii, Portugalska v Estonsko a Musím říci, že i Ukrajina je členským zem, členskou zemí Eurokontrol. Eurokontrol není evropský orgán, Není to EU, tedy orgán máme, ale dohodu mezi Evropskou unii a Eurokontrolem od roku 2013. A velice úzce spolupracujeme s Evropskou komisí a dalšími EU orgány, především EASA, a Evropská branou agenturu, se kterou máme společný pracovní program. My jsme civilní vojenská organizace, která koordinuje různé potřeby civilního i vojenského letectví v jednom prostoru. Jsme nominováni Evropskou komisí jako manažer sítě a zde z Bruselu Um, mm, řídíme um, toky letového provozu v Evropě s cílem zabránit spožděním, což eh, je asi 30 tisíc letů denně. Centrální eh, letový systém se hraje roli tedy. V budoucnu k tomu se ještě vrátím. Tady vidíme tedy ty dále, vzdušné dálnice, jak tomu říkáme. Čím silnější ta barva, tím větší hustota leteckého provozu nad určitou trasou. Události na Krymu na východě Ukrajině vedly k značným změnám v provozu. Vidíte tady ty dva grafy, které jsou jejich srovnání. A rozdíl je, že od událostí na Krymu a na východní Ukrajině mm, přešlo k přesunu provozu mm, z Ukrajiny na, nad Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Mm, takže tedy je pokles provozu nad Ukrajinou a Moldavskem, která se neúčastní tedy ještě těch eh, nemá ještě ty velké objemy provozu. Takže to má ekonomické důsledky, pozitivní, negativní na dané země, protože ten provoz znamená příjem a to pak platí náklady na organizace eh, eh, řídící letový provoz. Takže tady vidíte ty přesuny po uzavření eh, vzdušného prostoru nad Ukrajinou hmm, Viděli jsme to také v otevření Kosova v roce 2014 po 15 letech uzavření od balkánské války. Otevřením přeletu nad Kosovem jsme také byli svědky mm, toho znovu otevření mm, toků. To je tedy uh, úloha toho, kdo řídí ty sítě v době míru i v době krize nebo mm, přerušení, narušení sítě, když tedy lety již nemohou cestovat tou nejkratší cestou, ale musí přelétat přes oblasti e, s určitým účelem. A jeden z důvodů je samozřejmě e, reakce na katastrofu MH17 a uzavření celého vzdušného prostoru na východě Ukrajině odpovědnost za uzavření mají příslušné e, státy. Samozřejmě Ukrajina rozhodla deklarovat vzdušný prostor za otevřený, když e, bohužel tedy e, došlo ke ztrátě MH17. Nechci ale nikoho obvinovat. Chci říci, co jsme zlepšili od té doby. Státy vydávají obecně, a to se omlouvám, že tady musím předvádět takové mm, slajdy a pak tedy eh, z toho vyvodit závěry, takže země vydávají takzvané notices to airmen, tomu se říká notam. Ty jsou pro všechny uživatel vzdušného prostoru, ukazují, který prostor je k dispozici, jaké trasy a letiště jsou otevřené nebo uzavřené. Tyto e, informace jsou k dispozici 24 hodin denně. To je základní e, databáze, kterou provozuje Eurocontrol, která je k dispozici všem uživatelům vzdušného procesoru v Evropě. Takzvané EAD, informační e, databáze na šíření informací, ale šíří jenom to, co dostane od příslušných orgánů, což jsou státy. E, takže státy mohou vydat instrukce týkající se vzdušného prostoru, mohou informovat, který vzdušný prostor v jejich teritoriu je otevřený a uzavřený. Také mohou uživatele informovat, eh, jaké jiné, jaký jiný vzdušný prostor by se neměl používat pro přelety. To znamená, že ehm, pak země mohou svým vlastním aerolinkám ve svých registrech zakázat přelétat přes určitý vzdušný prostor. To je tedy první část. Druhá část jsou aerolinky. Aerolinky samozřejmě také mají rozhodovací pravomoce. Každá aerolinka může rozhodnout, že se vyhne určitému vzdušnému prostoru, i když je deklarován otevřený příslušným státem. Aerolinky mají různá kritéria na volbu trasy, jako potřeba paliva, doba ve vzduchu, náklady, poplatky za trasu a podobně. Dále kap, mezení kapacity. Zna musí čekat na zemi nebo můžou okamžitě letět a pak přílet. Doba příletu v cíli a pak samozřejmě především otázka bezpečnosti. Otázka je, jak stát nebo aerolinka e, dospěje k tomuto rozhodnutí. Jak posoudí riziko letu v určité oblasti? A tady se dostávám k tomu, co se stalo od MH17. My všichni víme, že to není snadné a že e, byly problémy v MH17, takže poté byla vytvořena skupina, která posuzovala ten problém. Co tedy mohou státy a aerolinky udělat s lety nad konfliktními zónami a jaké informace jsou pro ně k dispozici? Podle stávajících pravidel každý stát musí vydávat hodnocení bezpečnosti a pak musí, a to musí produkovat pro všechna rizika mm, na svém území. A na závěr musí rozhodnout, zda je bezpečné nebo není bezpečné létat přes určitý vzdušný prostor. Co členské státy ještě nedělají, a to posuzovala ICAO skupina, je stílení těchto hodnocení. To by znamenalo, pokud je budou sdílet, že i jiné státy mají uh, podkladové informace, nejenom tedy ten následný notem, o který jsem vám ukazoval, eh, kde ukazuje, zda si stát myslí, zda je to, že je to bezpečné. Tady hovoříme o základním dokumentu, který je podkladem pro ten notem. Um, pracovní skupina IKEA uh, ehm, rozhodla, že by bylo dobré, kdyby členské státy si sdílely hodnocení rizik pro vlastní teritorium. Toto se diskutovalo nad, uh, na konferenci na vysoké úrovni bezpečnosti. Závěry byly předloženy radě IKEA. A pak byl závěr, tedy že toto je správné a bylo podáno formální doporučení, aby státy sdílely své hodnocení bezpečnosti. Bohužel státy ho nemusí e, zatím, nemají povinnost tedy sdílet hodnocení rizik na svém území s jinými státy, což je slabina. Na druhé stranu sdílení, nebo to doporučení sdílet již vyvolává tlak, aby dávala k dispozici data a uživatele, eh, aby lépe posuzovali podrobnosti. Takže to jsou i jiné státy, které posuzují hodnocení jiných států eh, a mm, rozhodnutí, zda by dospěly ke stejným závěrům nebo jiným. Diskuse již začaly na základě publikování hodnocení bezpečnostní rizik mezi jednotlivými státy. Proč jsou ty závěry různé a jaké informace jsou poskytovány? Viděli jsme jeden dobrý příklad z minulého roku na toto téma, když jsme měli um, určité obavy lítat z Tel Avivu, když ham, rakety Hamas uh, přistály blízko letiště a uh, USA e, zastavila všechny své aerolinky lítající do Tel Avivu. Izrael se pak podílel o, e, o své hodnocení rizik a na tomto základě a poskytnutých detailech F FI a EASA e změnili názor, protože podrobnější informace v hodnocení bezpečnosti byly sdíleny a ostatní státy to mohly posoudit. Takže Eurocontrol podporuje, aby státy sdílely své hodnocení rizik. Nejenom s jinými státy, ale s Eurokontrolem také. Takže eh, ty data by měla být k dispozici 24 hodin denně v reálném čase pro státní uživatele vzdušných prostorů, což mm, podporuje ICAO. Eurocontrol je eh, správce sítě 41 členů, má veřejný chráněný portál, e, máme informace o uzavírání tras, kontrolujeme letové plány a podobně. Na chráněném portálu máme oblast, která se týká krizového e, managementu a tady najdete notem které se konkrétně týkají uzavírání letových prostorů ze zemí, které zakazují a nebo radí svým vlastním aerolinkám, aby se vyhýbali určitým oblastem. Pak máme mm, um, hodnocení rizik a ty e, jsou prezentovány do té míry, e, do jaké se o, o ně členské státy jsou ochotny dělit. Takže tady vidíte, jaké jsou tady rizika v Evropě. To není statické, neustále se to aktualizuje a mění. Tento portál běží 24 hodin denně, využívají ho od pracovníci v, e, v letectví. E, takže jsme připraveni fungovat jako takové ohnisko šíření hodnocení rizika, ale znamená to, že ho státy musí dávat k dispozici. ICAO přijalo kroky pro zřízení online repozitář informací o konfliktních zónách na celosvětovém základě a ve stejné logice um, Eh, jako jsou závěry té konference o bezpečnosti. A opět spoléhá na poskytování informací ze strany státu. Spolupracujeme s ECAO v Montrealu, aby data byla k dispozici a byly konsistentní informace. Je to ale dobrovolná aktivita států a my v Evropě máme výhodu eh, přičemž IKEA má nevýhodu, protože musí mm, přimět celý svět, aby poskytovalo tyto informace. Se, s evropským zaměřením můžeme pomoci IKEA, aby toto bylo úspěšné, aby to sdílení eh, bezpečnostních rizik bylo, sdí, bylo sdílené. Na tomto portálu dáváme informace státu o teritori- tedy informace poskytované státy nejenom o vlastním prostoru, ale také o prostoru jiných států. A tady to je ještě zajímavější. Takže máme případy, kdy daný stát není ochoten poskytnout informace, a nebo máme státy, kde jsou různé orgány, které tvrdí, že jsou legitimním partnerem a zastupují ten daný stát. E, a že jsou tedy příslušný orgán pro šíření informací. A pak máme státy, kde jsou dva různé orgány, které tvrdí, že jsou tím příslušným orgánem, které publikují různé informace. Tady je samozřejmě důležité se podívat i na třetí zdroje, nejenom na to, co publikuje daný stát a zjistit, kdo ten stát je. To je samozřejmě zajímavé především v krizových konfliktních oblastech. Informace států o jiných státech pomáhá eh, zajistit transparentnost informací, které jsou k dispozici. Tyto informace nutně nemusí odhalovat zdroj informací, to musí být stát, který šíří informace o jiném státě. To již pomohlo začít diskusy o tom, co si myslí jeden stát o bezpečnostní situaci v jiném státě, když ten dotčený stát eh, tu situaci vůbec tak nevnímá. Eh, ale jenom mm, díky těmto diskusím můžeme najít společný pohled na bezpečnostní situaci. To znamená nejenom zveřejnění notamu, zda je to bezpečné nebo ne, ale sdílení těch podkladových informací, jako je hodnocení rizik, informace o tom, co se děje v dané zemi. Eurocontrol si myslíme, že přišla doba, kdy cestující musí mít jistotu, že aerolinka, kterou používají, má přístup ke všem těmto informacím a nejenom na informace, eh, nebo eh, že jedna země bude informovat o svých strojích. To nemůže být naše koncepce do budoucna. My se domníváme, že cestující nejenom Evropané, ale i jiní cestující, kteří přijíždí do Evropy, těchto aerolinkách by měli mít pod přístup k těmto podkladovým informacím. I proto my jako Eurocontrol podporujeme, aby Evro, vy jako Evropský parlament jste podpořili uh, E, nás při kompilaci těchto důležitých informací a fungování jako operační distribuční platforma informací hodnocení rizik na panevropské úrovni, včetně všech 41 zemí a také data jiných e, zemí, kam cestující létají, aby fungovaly jako evropský kontaktní bod pro globální databázi ICAO, která musí být též aktualizována 24 hodin denně. My chceme, aby STV jako EP přiměli členské státy, aby, se, aby sdíleli hodnocení rizik se správcem sítě. My jako Evropa můžeme pomoci IKEA, aby se stala globálním databází a aby byla úspěšná v této své roli. A nyní z krizového scénáře, scénáře a zhodnocení rizik spíše k té otázce intenzivnění operaci na volném moři. Mm, za poslední měsíce jsme e, zaznamenali prostřednictvím pozorování, kdy došlo k intenzivnění takových e, kontrolních letů na e, volném, nad volným moře. To samozřejmě zajímá členské státy, určitě i Evropský parlament. Rusko není souča- členem těch, není mezi těmi 41 členy Eurokontrolu a po těch událostech nad Ukrajinou, vzhledem k tomu, že Ukrajina je členem Eurokontrolu, jsme v podstatě se zmrazili kontakty mezi námi a Ruskem. Eh, ten problém eh, s Krymem a Ukrajinou, eh, můžeme říct, že ještě předtím jsme měli docela dobrou spolupráci s Ruskem, ale nyní tedy už ne. Ehm, my v Eurokontrolu jsme byli požádáni členskými státy o svolání všech členů Eurokontrolu a přizvat tedy také tu vojenskou složku a přizvat Rusko na to zasedání a hovořit o tom, jak můžeme vylepšit bezpečnost na volném moři. Takže měli jsme tam technický workshop, kterého se zúčastnilo také Rusko a hovořili jsme o stávající situaci a o tom, zda můžeme uzavřít doporučení pro vylepšení postupu ICAO. Všichni víme, že stávající ustanovení ICAO pro volné moře pocházejí z 60. let minulého století, takže již nastal to bylo v době, kdy tedy bylo mnohem méně komerčních letů v oblastech Širého moře. To znamená, nyní se zintenzivnily i dohledové operace, letounu nad volným moře a je třeba pohovořit o tom, jak vylepšit eh, bezpečnostní situaci v daném prostředí, zintenzivnění uh, takže závěrem byla celá řada nápadů, myšlenek na to, jak vylepšit postupy ICAO a následně zorganizován druhý workshop v Dubnu eh, s ICAO v Paříži. Tot na tomto sympóziu došlo k pokroku směrem k jasným závěrům. Došli jsme k závěru, že eh, velká část bezpečnostních otázek může být vylepšena, pokud jsou sdílené lety. To znamená, v tomto případě můžeme dostat takové letadlo do toho um, provozního obrázku komerčních letu a všichni tedy vědí, že to letadlo, že k tomu letu dochází. Pokud tedy letadlo spolupracuje, tedy identifikuje se, pokud ne, to je druhá otázka, ale takový řádný uh, informační identifikovaný plán, to už je dobrý krok vpřed. A Rusko poměrně ochotně podpořilo tento plán a bylo ochotno tedy takovéto letové plány poskytovat. Takže nyní my spolupracujeme na té technické úrovni o tom, jakým způsobem můžeme dostávat tyto plány. Zda je vše řádně načrtnuto a stejně tak také ta distribuce, zda odpovídá tomu původnímu letovému plánu a pak se to zasílá příslušným NSAP aby ti to všichni věděli, že tedy k takovému letu dojde. Tam je zapsán čas, také úroveň letu a dané letadlo a to již hodně pomůže. A pak ještě kromě těchto možností identifikace, nebo díky těmto možnostem, eh, se v minulosti bez takovýchto údajů docházelo k vyloučení tohoto letadla. Takže jsou tu určité plány do budoucna a plus dodatečné návrhy a dospělo se k závěru tedy na tomto workshopu, že máme relevantní nástroje k aktualizaci ustanovení ICAO, aby se zajistilo, že eh, i když bude docházet k těmto kontrolním dohledovým letům, tak může se podstatně navýšit bezpečnost incidenty a nehody k těm by nemělo docházet a všichni na tom tvrdě pracujeme, abychom se jim vyhli. Nicméně i přes naše velké úsilí k ním dochází a je nezodpovědné nereagovat rychle a okamžitě nevylepšit systém ve prospěch bezpečnosti cestujících v budoucnu. A civilní a vojenská koordinace, ta je důležitá proto, abychom respektovali všechno toto, tedy zhodnocení rizik v konfliktních oblastech a příslušná civilní a vojenská koordinace v dohledových letech na volném moři. Tady samozřejmě jsme se zavázali, eh, abychom pomáhali parlamentu a veřejnosti vylepšit bezpečnosti eh, v našem nebi. Děkuji. Děkuji vám, pane Brnere. Problém je, že máme málo času a proto by mě teď zajímalo, kdo má nějakou konkrétní otázku, na kterou by se chtěl zeptat. Jackie Foster, Peter van Dalen, Claudine, Angezine Meissner. Dobře. Dobře, každý máte na nejvíc dvě minuty, tak abychom eh, ještě měli čas na vaše odpovědi. A můžete ten, ten eh, váš projev nám dát dispozici, potom to ještě všech, všem předáme společně s těmi slajdy. Jackie Foster, dvě minuty. Děkuji, pane Brené, za to, že jste přišel k nám na výbor. Ehm, tak eh, rychle, myslím si, že je eh, pro nás velmi uklidňující, že všichni velmi tvrdě pracují na tom, aby se zlepšila komunikace, která je klíčem. Myslím, že jste nám poskytl velmi podrobný přehled, minimálně pro ty z nás, kteří se nevyznají v tom, jak funguje Europol a národní dohody leteckého provozu a se také to bere velmi vážně. My doufáme, že nedojde k nějaké katastrofě nebo k opakování katastrofy eh, nad eh, Evropou nebo kdekoliv jinde. Takže ještě jednou vám děkuji, že jste přišel mezi nás. Petr van Dalen. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já jsem si vyslechl velké chvály ze strany pana Brennera, co se týče vytvoření portálu na výměnu údajů ze strany členských států, aby se vylepšilo hodnocení rizik. A pravdou je, že toto vzbudilo velká očekávání a není to poprvé, co něco takového slyším, protože na mnohých kongresech za posledních několik měsíců jsem o tomto hodně slyšel. Nicméně je to určitý přístup, který u mne způsobuje spíše kepsy, skepsy. Pardon. A to z několika důvodů. 1. července 2017 několik dnů pardon, eh, několik dní předtím, než došlo k incidentu s letem MH17, kdybychom měli k dispozici všechny tyto údaje, já si myslím, že společnost KLM a Lufthansa by i nadále létaly, přestože by jim eh, ukrajinské orgány uzavřely tu dráhu 300 například British Airways, ale tak to nepostupovala, takže já nezdílím ten optimismus pana Brennera, tak se mi to zdá neodůvodněné, protože v podstatě co ty portály znamenají? Ten výsledek hodně závisí na tom, co se tam stanoví jako ten mm, prvotní údaj. Myslím si, že by KLM i přesto zachovala ten svůj plánovaný let. A za druhé, ten, ta mapa, samozřejmě i na počátku se tam oblast Krymu nacházela. Co udělá Eurokontrol s Krymem? Najednou to zmi, zmizelo z interní mapy Eurokontrolu nebo této zóně poskytujete služby, tedy Krymskému poloostrovu? A třetí část – Jaké eh, rizika vidíte mimo Evropu? Eh, pravdou je, že už se nepřelétá přes syrskou oblast, ale máme tu konflikty v Africe, třeba v Líbii. A jsou tu desítky tisíců určitých um, zbraní, které byly nasměřovány na letadla, kam zmizely. Děkuji, pane Brennere. Myslím, že to bylo nesmírně zajímavé, eh, jak se hovořilo o své práci v posledních měsících. Jedna věc, která mě velmi zaujala, když jste eh, mluvil eh, o hodnocení rizik, s tím, že by to měli teď k dispozici no, pokud tedy všichni budou spolupracovat tak, jak mají tak se chci zeptat, jestli existuje nějaký standard kritérií, když se bude posuzovat, jestli to vyšetřování eh, probíhá správně. Vy jste hovořil o tom, že se budou měnit na hodnocení rizik, například vzhledem k situaci v Tel Avivu. A také sdělení informací s Ruskem o letových plánech. do jakého okamžiku to už bylo eh, provedeno, nebo můžeme se těšit na nějaký pokrok. Gezine Meissner. Děkuji. Já mám jednu krátkou otázku. Vy jste říkal, že eh, je možné přetědnat eh, území určitého státu E, i když nemá souhlas e, toho řízení leteckého provozu, či rozhodnutí to potom je e, aerolinka nebo toho pilota. A dále se chci ptat, jestli existují určité standardy při posuzování těch rizik a jestli v budoucnosti budeme moci na tom být ještě lépe, pokud se schválí Single European Sky. Já mám jednu otázku. Všechno samozřejmě bude vypadat velmi dobře, když se to podaří prosadit, ale Teď jsme slyšeli, že federální vláda v Německu byla informována o tom, že k něčemu takovému by mohlo dojít, a že oblast je nebezpečná. A to informace nedala ani Lufthansa, ani žádným jiným leteckým společnostem. A jak se v takovém případě má tedy e, s tím zacházet? Je možné to tolerovat, nebo existuje povinnost podělit se o takové informace, nebo si vláda bez ohledu na to, jakým kanálem tu informaci získala, se o ně podělit. Takže jak se má zacházet eh, s takovou situací? A teď tedy máte slovo vy. Děkuji vám. Děkuji vám za nadnesené otázky. A já začnu s tím, zda ta databáze by byla nápomocná a, zda by tedy ty katastrofy, jako ta s MH17, byla by bylo možné jí zabránit. Povzbuzení na členské státy, aby sdílali informace, to už je velký krok vpřed a to zhodnocení rizik to rozhodně nebylo nějaké doporučení nebo požadavek na členské státy. Nikdo nežádal členské státy o sdílení této informace. Můžete sklást otázku, zda by bylo užitečnější v Evropě nebo i mimo kdyby to nebylo jenom doporučení, ale i nějaký druh povinnosti sdílet takovýto druh informací. Toho se těžko dosáhne na úrovni ICAO, ale samozřejmě je to něco, co můžeme dále prodiskutovat, pokud si to stanovíme jako cíl. My v Eurokontrolu eh, jsme dosáhli dobrých výsledků tím, že jsme se začali věnovat tomu tématu a požádali o dobrovolné Eh, spolupráce na úvod a potom se zamyslíme nad tím, zda stojí za to sdílet tyto informace, anebo to bude jenom požadavek, do kterého se zapojí jenom málo z nich. Zatím k tomu nemůžeme víc co říct. Zatím bychom rádi tedy eh, chtěli vědět, jak tedy eh, mohou členské státy zareagovat na takové doporučení ze strany ICAO a možná za nějaké 4, 5, 6 měsíců bude mít více výsledků. My si přejeme také umět zareagovat na takové doporučení, musí umět zpracovat data. Takový postup prostě v minulosti neexistoval. Myslím si, že situace je odlišná. Také jsme hovořili o spolupráci mezi státy. Některé říkají, e, vzdušný prostor je bezpečný a pak jiné zase doporučují, aby se tam nepřelétalo protože to není bezpečné v letovém prostoru jiného státu. Takže pokud nějaký stát prohlásí svůj prostor za bezpečný, tak se pak někdo může ptát, jak to eh, můžete ohodnotit. A oni říkají, jsme svrchovaným státem, ale na základě jaké informace a zda tedy si sdíleli informace, zda to umožnilo nějaký společný text, společné vnímání, co by vedlo k tomu ohodnocení, že to není bezpečné. My jsme toto tedy změnili změnili, změnili i to chování ze strany členských států a doufáme, že to tedy bude čím dál více častěji druhé to půjde tou cestou toho doporučení. A samozřejmě pokud se to nějak změní, tak rád vám o tom zase něco řeknu. Pak není, co se týče těch norem pro hodnocení rizik, to je stanoveno strany ICAO, máme jasný dokument a to je prostě naprostá povinnost. Pokud provádíte hodnocení rizik a členské státy jsou povinny, toto provádět a je k tomu jasný postup. Je to srovnatelné. Problém v minulosti ale byl, že výsledek toho hodnocení se nezdílel, nikdo se to nemohl dozvědět a to pak právě stěžovalo tu srovnatelnost a zhodnocení situace. Ale to, jak provádět hodnocení krizik, na to jsou jasné postupy ICAO jak to provádět a je to naprosto povinné. Ohledně těch letových plánů, ano, Rusko se zavázalo a to na vysoké úrovni sdílet ty plány. My jsme minulý týden již zaznamenali, že řádně k nám eh, směřovaly ty letové plány a byly distribuovány. Uh, a pak také i ta letová křivka eh, ruské letecké složky, to ještě na to můžeme zapracovat, ale nevidíme tu situaci, že by to nebyla vůle. To by byla úplně jiná záležitost. Ne, opravdu tady byl pozitivní přístup a nyní tedy je to spíš na technické úrovni, jak tedy udělat, aby ty letové plány vypadaly tak, jak vlastně na ně pak budou nahlížet ty různé organizace. Je tu jenom když se podíváte na ten můj sled je to celá řada zavřených letových prostorů, což komplikuje ty naše pohyby. Samozřejmě Sýrie, Libie, to jsou no-flight zone, takže opravdu to není mnoho, kam ještě můžete vyletět, když to srovnáme s dobou před desíti lety. Ta možnost eh, v leteckém, eh, ve vzdušném prostoru eh, je tedy mnohem omezenější, než tomu bylo v minulosti. A samozřejmě i narostl objem eh, té přepravy, takže ještě ta situace například mezi Rumunskem, Bulharskem a Turecko, tam je velké zatížení, pokud tam dojde k nějakému narušení, třeba i technickému, tak tam bude složitá situace, protože nebudeme vědět, kudy eh, ve srovnání s minulostí přelétat. Pak ta otázka o tom, kdo o tom rozhoduje, Myslím si, že pokud stát jasně rozhodne, že jejich registrované letadlo nemá umožněno přiletět přes určité území mimo tento stát, tak samozřejmě společnost a pilot toto musí poslechnout. Pokud někdo řekne, neměli byste tomu a, a, a společnost řekne ne, pilot tomu, to musí poslechnout. Pokud eh, společnost řekne ano, naslechneme tomu ohodnocení státu, a pilot ale bude toho názoru, že ne, nechce, tak je to na, v konečném důsledku jeho rozhodnutí, ale rozhodně nějak nezměníme rozhodnutí toho státu o tom, jestli budou přelétat nad územím jejich jaksi, toho spojence. Uh, ale tam samozřejmě ten pilot je posledním v tom řetězci a ten rozhoduje. Single European Sky, zda nám toto pomáhá. Ano, myslím si, že ano. Překonává to fragmentaci, lépe sdílíme informace na různých úrovních, nejen o těch bezpečnostních a kritických zónách, bylo to vlastně eh, toto Single European Stát, kde se zrodilo to lepší řízení. Byl to takový vážná nástroj, díky vám vznikl a pomohl nám v této konkrétní oblastech. Proto tady o tom hovořím. Je to dobrý nástroj, umožnil zlepšit ty uh, druhy operací a pom- bude pomáhat i v budoucnosti. Před 30 lety jsme něco takového neměli, ale nyní je tu narůstající e, objem, je tu ta bezpečnostní otázka a my musíme ten e, síťový správní nástroj také vylepšovat. Vyžaduje si to ostatně i samotná kapacita poptávky. Pane předsedo, já doufám, že jsem zodpověděl všechny otázky. Na tu moji jste neodpověděl. Protože Německo bylo informováno předtím. Ano, ale já jsem to přehlédl, ano, já jsem si přál vyslechnout jeho reakci a ne reakci eh, z novin. A v tom mém původním projevu jsem řekl, že by to měl být koncept minulosti, tedy že země informuje pouze své známé spojence, že tady nebude nějaký ten koncept, kdy se bude něco omíjet. Jsme jedna Evropa a měli bychom mít jen jeden proud informací. Já nevím o, ně, o nějakém komentáři, že strany Německa to by bylo všechno spekulace, ale podle toho nového konceptu bude jasné, že tu tak nějak povzbuzujeme ke sdílení informací o třetích zemích na takovém portálu. Když se nežádá od státu, aby sdílel zdroj, to určitě by nikdo nechtěl dělat, ale to sdílení informací o té zemi je dostupné, takže tu informaci mohou užívat i jiné země a příslušný spojenec dobrý. Spojené, eh, příklad je ten, když několik zemí v Evropě a pak e, přijdou s takovou informací a řeknou, myslíme si, že není bezpečné přelétat tuto oblast, i když je to informace zdrojů, kterou nechtějí zveřejňovat a my řekneme, OK, můžeme o tom tady hovořit, jsou tu bezpečnostní obavy a my jsme zaznamenali reakce ze strany členských států a celé toto nám pomohlo vylepšit tu bezpečnostní situaci. Děkuji vám eh, mnohokrát za vaši prezentaci, také za odpovězení všech otázek. A teď se dostáváme k uzavřenému zasedání, abychom eh, mohli diskutovat o výsledku trialogu. Danke. <laughs>